Vážení kolegové, usaďte se prosím, abychom mohli začít. And the, um, the first item is the Prvním bodem na našem programu jednání je prezentace generálního ředitele pana Ruteho k pracovní skupině pro Středomoří. Vy, kdo jste tady byli dopoledne, tak víte, že máme takový tematický den Měli jsme tady prezentaci kolegů za italské předsednictví a oni eh, se soustředili ve svém vystoupení na tuto problematiku. Bylo to také předmětem neformálního zasedání ministrů, takže jsem velice rád, eh, že máme tuto možnost eh, probrat toto téma. Jsem rád, že jste tady v takto hojném počtu, protože to není tak obvyklé v tento poslední týden před prázdninami. A omlouvám se ještě jednou eh, kolegům, kteří neměli při posledním zasedání možnost v eh, diskuzi vystoupit. Jenom na úvod, eh, tato pracovní skupina byla vytvořena po zasedání Rady pro záležitosti vnitra spravedlnosti 7. 8. října loňského roku po tragédii v Lampeduze, kde zemřelo více než 360 migrantů. Ve sdělení Evropské komise se hovoří o vytvoření této pracovní eh, skupiny. O tom jsme už diskutovali při řadě příležitostí na této, na, v tomto výboru a jak už jsem říkal, pracovní skupina vznikla na základě rozhodnutí eh, Rady v říjnu loňského roku. Pan eh, Ruce původně pracoval v komisi v jiném generálním ředitelství a dnes nám představí pracovní materiál Evropské komise. Italské předsednictví bude provádět akční plán pracovní skupiny pro středozemní moře a já doufám, že se také vyjádří ještě, než dám prostor k vyjádření poslancům našeho výboru. Takže nejprve předám slovo panu Rutemu, aby se vyjádřil k pracovní skupině pro Středomoří, potom dám slovo italskému předsednictví a následně kolegům poslancům. Takže pan Matias Rute, prosím, děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne, vážení poslanci. Chci poděkovat předně za pozvání na toto první řádné zasedání výboru LIBE v Evropském parlamentu. Děkuji tedy a gratuluji vám, pane předsedo, ke zvolení do funkce. Jak už jste uvedl, tak eh, jsem tady vlastně nový. Eh, působím v této funkci zhruba dva měsíce a Samozřejmě, že se musím teď hodně učit, eh, snažím se učit eh, velice rychle, nicméně eh, zřejmě nezvládám úplně vše vstřebat okamžitě, takže s určitou rezervou prosím berte i mé vystoupení. Já se ve svém vystoupení soustředím na několik nejdůležitějších bodů a poté se spíše pokusím zareagovat na vaše dotazy takže bych dal spíše prostor diskuzi a já budu velice rád, když budu mít možnost se od vás poučit, eh, poučit se z vašich eh, dotazů. Takže asi se všichni shodneme, že eh, tematika migrace bude jedním z hlavních témat pro příští Evropský parlament a také příští Evropskou komisi. Asi jste viděli ty hlavní priority budoucího předsedy Evropské komise, které zahrnují také otázku migrace mezi prioritami. A já zde dnes chci pohovořit o pracovním materiálu, který jsme zpracovali k této pracovní skupině pro Středomoří. Ono to téma před námi je opravdu velice široké, protože především souvisí s migrací a když si tedy vezmeme ty migrační toky, tak jak jsme jich byli svědkem v posledních měsících. Eh, když se zaměříme na východní a západní část Středozemního moře, tak eh, vidíme rozsah eh, problematiky. Souvisí to potom s širší nestabilní oblastí na východě až k Ukrajině, takže ono vlastně nejde jenom o oblast středozemního moře, ačkoliv se mu věnuje velká pozornost. Pan předseda eh, již na úvod řekl všechny důležité věci, pokud jde o to, jak vznikla tato pracovní skupina takže vás nebudu nudit tím, že bych tady něco předčítal a uváděl podrobnosti z 4 a 40 stran a přes, že bych zmiňoval zhruba 300 jednotlivých kroků, které jsou obsaženy v akčním plánu pro tuto pracovní eh, skupinu. Je tam uvedena celá řada konkrétních akcí, ale myslím si, že by bylo dobré eh, soustředit se spíše na, na diskuzi. V minulých týdnech se, myslím, zcela jasně ukázalo, že je potřeba stanovit si priority. Priority pro činnosti, které se pokusíme prosazovat v oblasti Středomoří. Myslím si, že tyto priority si můžeme rozstřídit nejlépe do tří oblastí takovým prvním pilířem jsou veškeré činnosti, které budeme muset eh, spustit nebo posílit ve třetích zemích. Jde například o partnerství pro mobilitu, program regionální ochrany, nebo také o otázky toho, jakým způsobem budeme řešit převaděčství, jak posílíme sítě pro řešení migrace a jakým způsobem budeme obecně komunikovat rizika migrace, nelegální migrace. Druhým pilířem či druhou skupinou priorit je posílení dohledu nad hranicemi a a operace nebo cokoliv, co by mělo následovat po operaci Mare Nostrum. Je potřeba se eh, soustředit eh, na veškeré kroky, které byly podniknuty po tragédii z loňského října, kdy zemřelo na 360 migrantů u Lampeduzy. Bohužel, když se podívám na čísla, která nyní máme k dispozici, tak během prvních šesti měsíců opět došlo ke ztrátám na lidských životech oblasti Středomoří a ta čísla jsou zhruba 160 eh, mrtvých, eh, alespoň to jsou údaje Frontexu, takže do určité míry ta situace eh, zůstává nadále velice špatnou navzdory posílené operaci Mare Nostrum. Je třeba se tedy zamyslet nad tím, jakým způsobem budeme dále tuto situaci řešit. Existují určité návrhy, a bude potřeba je ještě prodiskutovat. Pokud jde o e, třetí pilíř, mluvil jsem tedy o tom prvním pilíři, to byly e, ty třetí země, dále ta ochrana hranic e, a nyní třetí pilíř, ke kterému se dostávám, a to je oblast solidarity a odpovědnosti v rámci Evropské unie. Já jsem trochu outsider, mohu-li to tak eh, eh, říci, a vím, že eh, tady ehm, tato oblast odpovědnosti a solidarity není vůbec jednoduchá. Myslím, že bychom na této oblasti měli hodně zapracovat a tady je se chce také osobně o e, zlepšení zasadit. Myslím si, že bychom na úrovni Evropské unie měli přijmout e, celoevropský přístup, aby nebyl roztříštěný, tak jak je tomu doposavat, to, což znamená, že možná posílíme operace EASO, že vytvoříme skutečně funkční e, společný azylový systém a že budeme schopni řešit nouzové situace Eh, aniž bychom si ukazovali prstem na některé členské státy a vinili je a tak dále. Eh, budeme eh, aplikovat článek 33 Dublinského nařízení a tak dále a tak dále. Takže stručně řečeno, nyní se potřebujeme soustředit, pokud jde o oblast Středomoří, na celou řadu věcí, celou řadu témat. Nezmiňoval jsem například Libii, ale i to musíme pochopitelně zohlednit. A vy byste se měli eh, ptát, eh, co můžete udělat eh, v této oblasti, nejenom pokud jde o pracovní skupinu pro Středomoří, ale pokud jde o tvorbu politik v této oblasti během dalších pěti let. Nevím, jestli by to měla být rozprava o nějakých zákonných cestách migrace. Tady je určitě potřeba dosáhnout nějakého pokroku či zlepšení, ale můžeme dosáhnout pokroku eh, jenom v případě, že dokážeme něco takového velice dobře odargumentovat. V příštích dvou měsících určitě proběhne eh, diskuze o evropském systému pohraniční eh, stráže, eh, s tím bude jistě souviset diskuze o rozpočtu pro jednotlivé agentury v rámci současného víceletého finančního rámce. Jistě se bude diskutovat o tom, jak zajistit, eh, aby azylový systém, o kterém jste i vy spolu rozhodli, aby skutečně fungoval a dále bude potřeba eh, diskutovat také o tom, jak řešit tak zásadní problémy, jako je například obchodování s lidmi, převaděčství, což jsou dvě eh, samostatné záležitosti. Takže pokud jde o operace ve Středomoří, pokud jde o naši reakci především ve střednědobém či krátkodobém horizontu. S tím souvisí celá řada zásadních otázek. Na druhé straně evropští občané od nás očekávají, že v krátkodobém hledisku nabídneme nějaké odpovědi. Já bych tímto skončil, pane předsedo, protože vím, že v Evropském parlamentu se příliš necení, když byrokraté příliš dlouho řeční. Takže Spíše se těším na nadcházející diskuzi s vámi všemi. Děkuji. Děkuji, pane Rute. Také děkuji za to, že jste se soustředil na klíčové záležitosti, které se týkají pracovní skupiny pro Středomoří a nezacházel zbytečně do detailů. A teď bych se obrátil na italské předsednictví. Doufám, že zareaguje v podobném duchu, vyhne se zbytečným podrobnostem a spíše se zaměří na klíčové prvky které se týkají této pracovní skupiny, azylového balíčku, jeho provádění, náhledu rady na tuto problematiku, na EASO, Dublin a tak dále. A co si myslíte, že by měl udělat Evropský parlament, jakou roli by měl eh, sehrát? Zajímá mě tedy váš postoj k problematice spíše než eh, nějaký standardizovaný projev, protože naši poslanci jsou eh, poměrně dobře informovaní. Takže nejprve pan Kolombo, pak pan Kapo, nebo nevím, kdo za vás eh, bude chtít vystoupit této věci. Děkuji, pane předsedo. Jsem eh, Filip Kolombo a jsem koordinátorem odboru pro spravedlnost a vnitro na stálem zastoupení Italské republiky zde v Bruselu. Takže jen několika málo slovy, protože v úvodu pana generálního ředitele, pana Rutého, už vlastně zazněly věci, které absolutně souhlasí s tím, které já chci říci. Možná zmíním jen to, co vyplynulo z neformálního zasedání rady v Miláně. Byla to rada samozřejmě týkající se spravedlnosti a vnitra. Jedna věc se týká právě toho politického aspektu. My si přejeme v nadcházejících měsících, tak jak sdělil i pan generální ředitel Rote, povzbudit takový určitý horizontální přístup k solidaritě v této záležitosti, protože se jedná o diskuzi i o některých, řekněme, umělých aspektech Protože, jak to vyjádřil jeden ministr na tom neformálním setkání v Miláně, že vlastně nejsme spokojeni s tím, jak se dublinské nařízení uplatňuje v praxi. Některé země jsou právě více vystaveny tomu migračnímu tlaku mnohem víc a nejsou s tím ostatně spokojeni ani ty země, na které dopadají právě ty zejména sekundární vlivy. Tedy přejeme si učinit v maximální možné míře to, co povede k navýšení spokojenosti v této záležitosti a možná se nám podaří dosáhnout výsledku i relativně v krátké době. Chtěli bychom se soustředit zejména na to, abychom tu logiku rychlého nasazení e, překonali, protože operace jako Mare Nostrum, to jsou operace, které jsou prováděny v případě opravdu závažných, rozsáhlých humanitárních krizí. A je zřejmé i ta skutečnost, že operace Mare Nostrum je pouze dočasnou záležitostí. A je důležité tu vytvořit prostor pro nějakou udržitelnější realizaci. Uh, podobných aktivit, jak se vypořádat právě s, vyp- s migračními toky v oblasti Středomoří. My si uvědomujeme, že ve Středomoří, tedy v té centrální části této zóny, je ten tlak právě největší, je to tam nejviditelnější, nejmarkantnější problém. A my si také uvědomujeme to, že všechny ty vnější evropské hranice jsou, anebo v blízké budoucnosti mohou být předmětem eh, těchto velkých migračních tlaků. Takže v průběhu nadcházejících měsíců bychom chtěli připravit alespoň nějakou, řekněme, šablonu tady toho, nebo vypracovat a poskytnout nějakou meta, metodiku o tom, jak se vypořádat, jak čelit eh, těm migračním tokům. No a další záležitosti, které vyplynuly ze zasedání a zmínil to i pan generální ředitel eh, Rute, je soustředit se na ty hlavní oblasti. Tady na tom pracujeme, snažíme se připravit určitou podporu, pracujeme na tom eh, na státním zastoupení a budeme samozřejmě komunikovat s komisí, s Evropskou službou pro vnější činnost, no a po, počítáme také s pomocí Evropského parlamentu. Uh, abychom do takovýchto akcí mohli co nejdříve vysílat eh, pracovníky. No, abychom také měli operativní možnosti, jak nějakým udržitelným způsobem čelit těm migračním problémům ve Středomoří. Samozřejmě je třeba doladit ještě některé aspekty. I náš minister o tom hovořil dnes dopoledne, třeba pak otázka posílení Frontexu. Tady bychom v této věci měli opravdu rychle pokročit k nějakým konkrétním krokům právě ve Středomoří. To by umožnilo v této oblasti Evropy čelit té stávající situaci. No a tady určitě Evropský parlament eh, hraje důležitou úlohu a my doufáme, že váš parlament bude zapojen nejen do rozpočtových aspektů této činnosti, ale i do samotné realizace do těch konkrétních kroků. To právě potřebujeme na evropské úrovni a to ostatně potřebujeme i co se týče té společné činnosti, tedy takové kroky, prostřednictvím kterých bude dobře fungovat dublinské nařízení. My za nás, jakožto země, která je nejvíce vystavena těm migračním tokům, potřebujeme umět identifikovat, zapracovat na tom, abychom zabezpečili to, že všechny ty povinnosti budou plně respektovány. A doufáme, že se všemi, kterými jsme se setkali i v Dublinu, takže přispějí k tomu, aby ty operace udržitelným systémem nám pomáhly čelit tomu silnému tlaku migračních toků. A já doufám, že tedy tato naše motivace a všechny i ty normy, které jsme schválili, budou platné pro všechny, že přispějeme k tomu, aby se tito utečenci vyhli k těm tragédiím, ke kterým docházelo. Pak ještě některým aspektům, i když vím, že už nemám příliš času, ale jenom něco málo slov eh, ohledně tedy té otázky, co nastane s těmi lidmi, kteří dorazí ze severu Afriky a dostaví se na území Evropské unie. Tady se chceme co nejrychleji zamyslet nad tím, zda tu můžeme mít nějaký program určité ochrany osob a ten program by byl posílen, byla by tam eh, určitá silná složka toho eh, navrácení a doufáme tedy, že aspoň za nás se tedy něco takového podaří zajistit, tedy nejen za nás, ale za všechny naše země. A pak ještě jeden aspekt, a tím už končím, ta se týká boje s kriminálními živly, kteří vlastně ve svých rukou drží ty oběti, ty rukojmí, ty zločinecké sítě. To znamená, všichni ti, kteří obchodují s lidskými bytostmi, tak eh, v této věci doufáme, že tady, i přesto tedy, že nástroje již existují, máme je k dispozici, takže přispějeme ke konkrétním aktivitám, i co se týče výměny informací, že ta bude probíhat velice rychle a doufám, že tady vymítíme tyto zločinecké síti nejen u nás, ale i v jejich zemi u vodu. Ještě bych chtěl připomenout ohledně této debaty, že předsednictví má tedy zodpovědnost, že tedy řídí ten akční plán a jeho provádění. Rada, radě připadá tedy provádět to, vlastně, co už učinili mnozí členové v rámci tohoto balíčku o azylu ohledně dublinského nařízení, ostatních legislativních textech, na kterých jsme zde pracovali. A dnes tedy tu hovoříme o tom mapování a balíčku o azylu, Dublinu a podobně, jenom jsem vám prostě chtěl říct si, na čem jsme tu pracovali. Otázkou je pak tedy otázka implementace, na tom, o tom se hovořilo na zasedání EHA. Často legislativa není implementována, agentura nemusí pracovat efektivně a prostě nějak se nerealizuje ta práce, kterou jsme tu provedli. Takže teď máme poměrně dostatečnou dobu k diskuzi a mám tu už dlouhý seznam řečníků, kteří se vyjádřili, takže se ještě teoreticky přihlaste. Mám tu několik koordinátů um, a také několik členů. Um, uh, Scar Keller and Sylvie Guillaume. Anyone else? Ještě někdo další žádá o slovo? We've got plenty of time, so... Máme opravdu dostatek času, takže se prosím přihlaste. A řekl jsem snad něco milného. Asi se omluvím s tím, že říkám, že mám jsme hodně času, ale bohužel dnes dopoledne tomu bylo právě naopak a měli jsme jenom minutu, takže ve srovnání s dnešním dopolednem máme poměrně dost času, i když nám samozřejmě jde o kvalitu, koordinátoři dostanou stejný, stejnou řečnickou lhůtu jako ostatní členové, takže myslím si, že tímto zajistíme kvalitu a máme tady určitý čas k dispozici, takže přibližně dvě minuty pro každého. Takže prosím, paní Brigitte Seppels, máte dvě minuty. Děkuji. Já se pokusím dodržet ten dvouminutový limit. Na úvod eh, jste zmínil, že se koná 200 různých aktivit. To trošku vyvolává dojem, že mm, eh, to téma migrace je tady nahlíženo z celé řady různých úhlů, ale teď slyšíme například od rady, že se hodně mluví o tom, že je potřeba posilit Frontex. Ale Frontex eh, eh, přísně za to nemá nic společného s uprchlíky, protože to je agentura na ochranu hranic. Takže se ptám, pokud Frontex bude eh, zpřísňovat kontrolu na hranicích, a co se tedy potom stane s těmi uprchlíky? pokud eh, vůbec se dostanou na naše území. Jak tedy chceme eh, se postarat o to, aby ti uprchlíci, kteří prchají před eh, různými katastrofami nebo válkami, dostanou nějakou ochranu, bez toho, by museli platit převaděčům horentní sumy. A druhá otázka, samozřejmě ne všichni prchají před válkou, spousta lidí v tom Středomoří prchá také před chudobou, ale i tady vystává otázka, jaké právní cesty přistěhovalectví vůbec do Evropy, do Evropy existují. Protože si uvědomujeme, že máme poptávku po pracovnících v Evropské unii, nejenom akademické profese, ale i manuální profese, takže jaké možnosti máme, například nějaké modré karty nebo jiné pra, eh, legálního přistěhovalectví, tak aby eh, se mohli přicházet pracovníci, které potřebujeme. A co se týče toho azylového balíčku, je tady nějaké uznání toho, do jaké míry členské státy již začínají s prováděním tohoto schváleného balíčku. A poslední věc. Dublin, rozdělení uprchlíků, ale také to dobrovolné přijímání dodatečných uprchlíky komise za to nabízí peníze. Mohli bychom eh, se dohodnout, že i v této oblasti, v, tedy v okamžiku, kdy stoupají počty uprchlíků, že by se ta situace mohla nějak změnit. Děkuji, Brigit. Měl bych asi ještě dodat, že eh, jde hlavně o otázky a také o připomínky. Chceme si udělat přehled o tom, co si myslí kolegové, že by ta pracovní skupina měla dělat. Takže cokoliv budete chtít říci, tak Eh, klidně můžete, nemusí to být jenom otázky. Ještě mám tady jednu omluvu, protože vy jste se dnes nedostal na ten seznam řečníků, já se vám omlouvám, že jsem si vás nevšiml a ještě jednou se na to omlouvám. Pan Kirkop z ECR. Timothy. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl uvést eh, oficiálně, že jsme vděční všem těm, kteří každý den jsou pod značným tlakem. A kolikrát se musí potýkat s emocionálními aspekty té, tohoto přílivu. Myslím si, že v současné době jsme svědky něčeho, eh, co bychom mohli přirovnat k malé náplasti na velkou ránu. 30 tisíc eh, migrantů nebo už více dorazili do Itálie jenom v tomto roce. A mně přijde, že s tím, jak je Evropská unie silná, bychom měli mít více eh, propojený eh, přístup k této otázce. Je evidentní, že Itálie dostává největší část těch migrantů, ale Eh, eh, většina z nich nezůstává v Itálii, protože ty podmínky, eh, ve kterých ti lidé tam dorazí a při veškerém respektu k těm zdrojům, které jsou tam nasazovány, to není úplně, ehm, ty procesy, které tam jsou, nejsou úplně ideální, které by měly pomoci je zaregistrovat a informovat nejsou úplně správně nastaveny, takže možná, že bychom eh, se směli podívat na nějaké regionální programy ochrany v těch státech původu nebo v těch státech, které jsou blízko státu původu. Měli bychom mít také nějaké obecné stanovisko k přijímání a k zdrojům, které jsou proto potřeba. A kromě toho si také myslím, že je nesmírně důležité, eh, abychom, kromě spolupráce s OSN, také se snažili Eh, nejenom řešit ty situace, ale využít také vliv Evropské unie proti těm lidem, kteří eh, páchají ty největší zločiny, kteří jsou vlastně tou motivací pro to, že ti lidé potom prchají ze svých zemí za tak eh, nebezpečných podmínek. A to je samozřejmě nesmírně obtížné. Frontex nemá přímo zodpovědnost za uprchlíky, ale i tak si myslím, že Frontex se čím dál tím víc eh, s těmito problémy potýká na moři a myslím si, že eh, na to nedáváme dostatek eh, zdrojů a v důsledku toho, pokud nebudeme opatrní, tak to, co dnes je velmi vážnou výzvou, by se mohlo proměnit v čistý chaos. A to by rozhodně bylo špatné nejenom pro Unii jako takovou, ale také pro její reputaci. Paní Wikström. Děkuji, pane předsedo. A já samozřejmě vítám práci, která byla odvedena, protože je velmi důležité, aby tato pracovní skupina pokračovala ve své práci a aby to vedlo ke konkrétním výsledkům. Vzhledem k tomu, že už je teď málo bezpečných a legálních eh, způsobů, jak se dostat eh, na evropskou pevninu, tak to znamená, že všichni migranti, kteří procházejí přes Středomoří, v podstatě jsou nelegálními, dokud eh, se nedostanou na evropskou půdu, kde by mohli požádat o azyl v některém členských států. A proto si trochu dělám obavy z toho jazyka, který se používá v tomto dokumentu. Například tom bodě o té sítě ve Středomoří na stránce 3 se říká, že ta síť by měla bojovat proti nelegální migraci. Takže je to taková hlava 22. Bojujeme proti nelegální migrace, migraci a přitom nemáme žádnou legální migraci, nebo téměř žádnou. Možná, že jeden způsob, jak bojovat proti nelegální migraci a současně chránit lidské životy, by bylo, kdybychom vytvořili eh, legální bezpečné cesty do Evropy. Eh, v bodě 2 toho dokumentu je název, který je eh, smysluplný, který hovoří o posílení právních způsobů, jak se dostat do Evropy, ale potom ten bod se zabývá více méně pracovní migrací a studenty, což je samozřejmě v pořádku, ale já například jsem zpravodajkou pro um, studenty a akademické pracovníky. Doufám, že se podaří tam nalézt zhodu co nejdříve. Byla jsem zpravodajkou také pro uh, dublinské nařízení a vím velmi dobře, o čem to přesně a proto si myslím, že mohu prohlásit, že potřebujeme vytvořit právní způsoby migrace pro žadatele o azyl, protože jinak je ponecháváme v rukách převaděčů a jejich životy budou neustále eh, v ohrožení. V ohrožení. Vzhledem k počtu eh, těch, které členské státy eh, přijímají k pobytu, tak je to úplně směšné číslo. Některé členské státy se úplně odmítají na tom podílet. Já vím, že před nějakou dobu vznikla zpráva komise o přesídlení. Mě by zajímalo, jestli jste se zabývali tím, že byste společně s agenturou OSN pro uprchlíky se snažili zvýšit ten počet těch, kteří jsou právně přesídlení. A e, tu otázku bych chtěla položit také radě, protože teď je to vlastně na vás, abyste zdůraznili důležitost toho, co se ve Středomoří odehrává. A zejména e, v Itálii, protože konečně bychom mohli dospět k nějakému celoevropskému přístupu k této věci, to je to, co vy požadujete a já bych eh, vás chtěla, na vás chtěla trochu zatlačit, abyste k tomu přistupovali opatrně, tak abychom eh, se toho všichni mohli účastnit a hledat tedy způsoby, jak eh, bychom mohli českým státům doporučit se k tomu postavit. Stejně tak bych chtěla upozornit na hm, humanitární víza, která by se vydávala na Eh, velvyslanecích nebo konzulárních úřadech členských států, i dočasných, eh, to by určitě pomohlo zachránit eh, životy. A je politování hodné, že se to vůbec neobjevuje ve vašem dokumentu. Myslím, že bych měla vědět, proč toto téma je tady úplně ignorováno. Děkuji. Paní Temera? Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl přivítat pana Ruteho a přeji vám mnoho úspěchu s, paní, s vaší předchůdkyní, s paní Servisi. Jsme bohatě spolupracovali a dnes ráno jsem vám napsal dopis, ve kterém žádám o setkání, kde bychom mohli prohovořit celou řadu témat, které mne zajímají a které ostatně zajímají i tento výbor. Proto ale tedy nebudu klást nyní otázky a poslechnu pana předsedu a spíše vyjádřím taková určitá zamýšlení, protože mám také mnoho času to tady vysvětlit. Ten název tohoto zasedání se konkrétně týká speciální skupiny pro Středomoří a ne tedy jiných záležitostí. A já bych chtěl říci, že velice, velice sdílím to, co právě řekla Cecilia Wikström. Sdílím to naprosto a to proto, že opravdu je velice příslušná v tuto dobu, je třeba situaci zvážit takže otázka středomoří. Středomoří západní, tam je větší eh, migrační tok, pak středo, eh, střední středomoří, kde dochází tedy k tragédiím a eh, ten tlak není tak velký, jak na, záp- pardon, na východě. A pak je tu tedy část západní, kde jsou tedy i ty cesty, hraniční cesty se španělským územím. To znamená aktivity Frontexu, týkající se kontroly externích hranic. To je celá řada operací, které jsou užitečné, jsou zapotřebí, ale nejsou dostačující. A já ale nesouhlasím s tím, že je zapotřebí posílit Frontex. A proč? Ze zkušenosti vím, že je to technicky nemožné. Uh, kontrolovat takovou oblast povodí kilometry dlouhé, prostřednictvím kterých bychom chránili, dohlíželi nad hranicemi. Mare Nostrum, to je vlastně průkaz neúspěchu Evropské unie. Vlastně je to taková reakce i na ten ne- evropský neúspěch. Takže pokud Mare Nostrum, tato operace k něčemu slouží, tak to není uh, proto, aby dohlížela nad hranicemi, ale aby zachránila životy, aby zachránila životy. No a z toho hlediska tedy vítám tu operaci a vítám také i eventuální posílení Frontexu. Nicméně, vzhledem k tomu, že víme, že Frontex znamená spolupráci, a vzhledem k tomu, že víme, že dohled nad externími hranicemi, že to je výlučná jedinečná pravomoc každého členského státu, takže co od Frontexu chtít? k Frontexu řeknu tedy, že ty externí hranice jsou tedy navíc společné hranice a že je třeba je ochraňovat před čím? ochraňovat tedy jednu z těch hlavních svobod, které nám bylo dopřáno a té je, tou je tedy svoboda pohybu. Takže, pane Rute, eh, na základě tohoto kontextu tu bych na závěr řekl následující. Uprchlíci, azyl, myslím, že Evropa ještě v této oblasti nemá společnou politiku. Evropa není solidární ve věci azylu. Uh, Evropa rovnoměrně a spravedlně nepřerozděluje to, když tedy hovoříme o rozdělování těch toků. Paní uh, prezidentka Bulharska samotná řekla, že samotné Bulharsko prostě nemůže čelit všem syrským nebo líbíským uprchlíkům. Ne, Evropa musí konečně už uplatňovat opravdovou solidární politiku ve věci uprchlíctví. Děkuji vám fact, August in Bulgaria and uh, Děkuji. Švédsko a Bulharsko byly eh, dvěma příklady, které zazněly také eh, na zasedání Rady pro záležitosti spravedlnosti a vnitra v souvislosti tedy s migrací a přesídlením. miniskar Killers. Děkuji. I já vás chci přivítat eh, na vašem novém místě a těším se na naši společnou spolupráci. Pokud jde o tuto odbornou či pracovní skupinu, zazněla tady celá řada zajímavých eh, informací, eh, které jsme dlouho čekali, ale mm, ono nejde jenom o to ptát se na věci, které už všichni známe, ale eh, je dobré také začít navrhovat konkrétní odpovědi. Když se podívám na váš dokument, je to seznam iniciativ, které buď už probíhají, nebo se o nich uvažuje, chystají se, ale jaké jsou priority eh, plynoucí z poučení po Lampeduze, po vzniku této pracovní skupiny? To by mě zajímalo. Také by mě tedy zajímalo, jak se jsou jednotlivé členské státy a z hlediska zelených eh, si myslím, že je důležité poučit se, a o tom hovořili liberálové i socialisté, eh, na stále situace. Bohužel pan Alfano dnes dopoledne vůbec se nezmínil o jedné věci a to je eh, bezpečný legální přístup eh, do Evropy. Protože tady máme lidi, kteří absolvují velice nebezpečnou, riskantní cestu, velice drahou cestu, musí platit převaděčům, jak už zde zaznělo, a uh, to je součást toho problému. Jak ho vyřešit? Jedně je tak, že nabídneme zákonné možnosti přístupu do Evropské unie. Azylový systém není dostatečný a není funkční, pokud nenabízí i tu alternativu, tedy zákonnou cestu. A já se chci zeptat, jak toto chcete řešit. A i stokholmský program již před pěti lety o tomto hovořil. Hovořil o tom, že je potřeba provést studii proveditelnosti a tak dále, ale ani ty studie proveditelnosti provedeny nebyly. Takže by mě zajímalo, co udělá v tomto smyslu pracovní skupina pro Středomoří, o co konkrétně se chcete zasadit vy takže zajímají mě tyto iniciativy. Dále jste říkal, že je třeba posílit Frontex, říkalo to i předsednictví a další. A tady mě ovšem zajímá, co přesně chcete, aby Frontex dělal, protože oni řeší trochu jiný problém než eh, uprchlíky ze Sýrie. Co tedy si myslíte, že bychom měli od Frontexu očekávat? Na co jim chceme dát ty miliony navíc eh, v rozpočtu, než eh, Eh, jsou ty peníze, které dostali loni. Takže na co přesně by ty peníze měly jít, to by mě skutečně zajímalo, protože možná, že budeme souhlasit, eh, nakonec se možná shodneme, ale chci vědět, eh, o co přesně zde jde. Předsednictví dále zmínilo zlepšení dublinského systému. Opět se ptám, jakým způsobem, jakým směrem, směrem k větší solidaritě, či jakým způsobem Zajímají mě konkrétní kroky, které budou eh, následovat, eh, jakým způsobem probíhala diskuze k tomuto tématu na radě, na zasedání rady ministrů a tak dále. Děkuji. Děkuji, Ska. Nyní paní Dali. Děkuji vám, pane předsedo. Komise se podílí na provádění eh, opatření z tohoto eh, sdělení. Aktivně působí v této oblasti samozřejmě také eh, agentury. Ale já bych vyzvala další zainteresované strany, aby začaly řádně provádět eh, opatření ve zprávě o odborné pracovní skupině. Jde především o opatření, která mají potírat převaděčství, obchodování s lidmi a organizovanou trestnou činnost. A patří sem také identifikace, detekce těchto sítí. Já si myslím, že pokud skloubíme eh, naše zdroje, teď myslím zdroje komise, Europolu, Frontexu, EASO, SVČ eh, a členských států, tak Evropská unie může přinést eh, skutečnou přidanou hodnotu. Zpráva o pracovní skupině zmiňuje sedm pilotních projektů. To je určitě dobré, abychom si otestovali terén, ale je třeba zajistit také řádné posouzení těchto projektů a následovat by měly plnohodnotné iniciativy. Pilotní produkt projekty sami o sobě nemohou zmírnit tlaky na příslušné členské státy ve Středomoří. Já si myslím, že musíme jednat a to velice rychle, zvláště vzhledem k bezprecedentnímu nárůstu eh, migrantů k jižní hranici. V této souvislosti chci vyzvat komisi, aby eh, tedy zpracovala následné projekty navazující na projekty pilotní. Úplně na závěr chci říci, že jsem velice ráda, že pilotní projekt eh, o podpoře zpracování eh, probíhá a to je dobrá zpráva. Nicméně si myslím, že musíme uvažovat o takzvaném společném zpracovávání a zde by nám komise mohla vysvětlit, jaké akce v této oblasti plánuje do budoucna. Děkuji, Miriam. není Ana Gomeš, prosím. Děkuji. Mně se zdá, že tato strategie, která je tady nadnesena, je spíše iluzorní, protože vychází z věcí, eh, které jsou dosti odpojené od eh, reality na jižní hranici Evropské unie. Myslím si, že eh, tento akční plán, tato skupina nemůže fungovat, na druhé straně tady máme nástroje pro zahraniční politiku a ty naopak ohrožují kroky, které děláme třeba v rámci této pracovní skupiny. Pokud máme, proč máme znovu projednávat dohody o readmisi, když nedochází k, jejich implementaci? Jaký smysl má zabývat se Libí, jak už jsem tady říkala dopoledne, naši politici hovoří o Libii jako o nestabilní zemi, ale přitom Libie to je naprosto zhroucený stát. Ministr zahraničí Libie byl minulý týden v Radě bezpečnosti a tam žádal mezinárodní operace, která by zachránila zemi před totálním chaosem. To je, toto vše se děje na Prahu Evropské unii. Máme tady pak imigranty, kteří proudí z Libie směrem do Evropské unie. Jsou to lidé z celé Afriky a to je skutečná katastrofa. Podívejte se na naše politiky pro africký roh. Eritrie, Etiopie, Sudán, to jsou přímo dodavatelé e, imigrantů, kteří nakonec přes Liby e, eh, jdou do Evropy. A naše politiky vůči těmto regionům jsou zcela katastrofální. Myslím, že tady musíme začít jednat společně a musíme eh, zpracovat spravedlivou strategii, a právě proto potřebujeme mít také řádného zástupce pro zahraniční a bezpečnostní politiku, protože jinak to celé postrádá smyslu a nebude to fungovat. A ještě položím jinou otázku. Můžete nám říci, jaký dopad eh, měla úsporná opatření, pokud jde o schopnost národních eh, rozpočtů eh, řešit současné problémy. Já když se podívám na Portugalsko, odkud pocházím, tak navzdory dobré vůli odborníků se peníze utápěly a země nebyla schopna eh, připravit potřebné služby a podobně. Ale není tomu tak jenom v Portugalsku, ale i jinde. Takže pokud chceme fungovat smysluplně, musíme klást větší důraz na zákonu migraci. Tady musíme odvést mnohem lepší práce než doposávat. Děkuji. Děkuji. Ano, nyní Sylvie Guillaume. Dans un autre, avec une autre manière de le trochu jiným tónem bych teď eh, chtěla se vrátit k tomu, co říkala moje kolegyně. Eh, týká se to návrhu mm, té pracovní skupiny o Středomoří. Eh, to obsahuje hodně kontinuity už od té první tragédie, která se odehrála ve Středomoří. Tehdy komisařka Malström to uznala také v jednom dokumentu, kde konstatovala, že nic až tak nového eh, tady vlastně není, ale vy jste říkal, že bychom se také měli dát nějaké stanovisko k celé věci. Mě teď trochu nepokojuje, že tady se eh, eh, že tady není úplně vyvážený přístup těch návrhů, které jsou předkládány a všech těch operací, které se provádí. Potřeba se ujistit o tom, že to nebude pouze zdůrazňovat bezpečnost, aby to nebyl jenom takový seznam, ze kterého si budou muset členské státy vybírat, jak chtějí. Možná, že byste nám mohl říci, jak by jsme mohli motivovat členské státy, aby přijala ta opatření, která nejsou až tak populární, jako je například to přesídlování, humanitární víza nebo postupy pro chráněný vstup na území. Myslím, že to jsou všechno věci, které také by měly být zváženy a zahrnuty. Eh, a další věc, eh, a nevím teď, jestli to odpovídá skutečnosti, mě by zajímalo, jestli eh, znáte projekt, který se jmenuje MOAS, Migrate Offshore a tak dále, který by měl být zahájen v příštích měsících podle novin a jde o záchranu na moři, která by měla být financována ze soukromých prostředků. Je to tedy iniciativa jednoho malckého páru. Zajímavé jestli to skutečně je pravda a jak je postoj komise k tomuto, k této aktivitě. Já jsem o tom také něco slyšel, ale nevím, jak tomu je. Marian možná o tom něco ví, já teď neříkám, že byste měl eh, se k tomu vyjádřit, ale mě také jsem to zaslechl. Možná, že malčtí kolegové o tom vědí více než eh, my. Děkuji dalším. Už se nám prodlužuje seznam řečníků. Eh, tak pravděpodobně kvůli tomu jsem říkal, že máme spoustu času. Pan Kirkos. Děkuji dva předřečníci se sem vyjádřili velice eh, dobře. Pokud jde o Itálii a Řecko, Frontex nám pomáhá a daří se mu zachraňovat lidi před smrtí na moři. Ale aby to bylo možné i nadále, tak eh, je dobré rozšířit eh, práci této pracovní skupiny pro Středomoří také na východní Středomoří a nesoustředit se pouze na jeho centrální část. Samozřejmě, že hlavní migrační tlak je ze subsaharské Afriky a ze severní Afriky, ale eh, situace se hodně rychle vyvíjí. Je tady Sýrie, Irák, Palestina, situace se tam se rychle mění a my vidíme, že počet uprchlíků, kteří přicházejí eh, z celé oblasti Středomoří, narůstá. Proto by mě zajímalo, zda s mým úsudkem souhlasíte a jakým způsobem bychom eh, mohli tedy eh, pokračovat v této oblasti dále. Pokud jde o závazky třetích zemí spolupracovat v rámci programu ochrany, to je důležitá věc, protože je potřeba dát budoucím migrantům na vědomí, o jak riskantní cestu se jedná. Tyto programy nejsou zaměřeny na azijské země, ačkoliv i odtud proudí migranti, proto se ptám, zda uvažujete o rozšíření na země Asie. Děkuji. Nyní pan Zdechovský. Děkuji, eh, pane předsedo, děkuji vám, pane Rute, vystoupím v italštině. Já jsem strategickým odborníkem a jako takový eh, mám jeden dotaz. Zajímá mě, zda existuje strategie a jaké konkrétní nástroje má Itálie k dispozici, potažmo Evropská unie má k dispozici, pokud jde o oblast prevence, nelegální migrace. Zda máme k dispozici jeden, dva, tři či čtyři nástroje, protože se mi zdá, že nám chybí strategie. Děkuji vám. Ono je překvapivé, překvapivé slyšet poslance mluvit eh, italsky. Vy mluvíte nejenom italsky, ale také polsky, jak se nás už onehdá překvapil. Nyní další kolega, prosím. Jakýmkoliv jazykem můžete vystoupit, paní kolegyně. Paní Winberg, děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že situace ve Středomoří je skutečně katastrofální. Lidé tam umírají ve snaze najít v Evropě lepší život. A všichni se shodneme, že potřeba něco s touto situací udělat. To je samozřejmě v pořádku, ale pochopitelně otázka stojí, jakým způsobem problém vyřešit. A já si myslím, že pokud navýšíme zdroje Frontexu, tak se nám podaří zachránit lidské životy a zároveň také posílíme hranice převaděči potom možná ztratí zájem eh, o eh, tuto činnost eh, a začn- přestanou ohrožovat životy jiných. Navážu na to, co říkala paní Wikström chvíli přede mnou. Lidé se snaží dostat do Evropy. A co s tím uděláme? můžeme vyčlenit miliony na různé procedury s nelegálními imigranty, ale já si myslím, že bychom především se měli pokusit pomoci lidem již v terénu, v uprchlických táborech, nabídnout jim tam maximální pomoc. Například u nás ve Švédsku, odkud pocházím, máme eh, pocit, že na jihu už eh, Ehm, jak si kapacita téměř eh, přetéká, ale ono se to přelévá i na sever, kde máme obrovské počty uprchlíků, které musíme nějakým eh, způsobem zvládnout. Takže já si myslím, že musíme působit hlavně v terénu. Děkuji. Já už teď uzavírám řečnický seznam. Máme tady pana Halera, pana Vojda. Pardon? A Seraja vystoupí také, protože eh, neměl předtím tu možnost a ještě Cecil. To jsou tedy poslední čtyři řečníci a tímto uzavírám řečnický seznam. Nyní tedy předávám slovo panu Halu Ahovi. Děkuji, pane předsedo. Vy jste zmínil, že je potřeba vytvořit společný azylový systém ve jménu solidarity a také proto, abychom odradili mm, žadatele o azyl od toho, aby si vybírali nejvýhodnější stát. A já si říkám, co to může mm, v praxi znamenat. Jak víme, tak různé členské státy mají velice různé standardy, pokud jde o přidělování statutu eh, azylanta nebo pokud jde o sjednocování eh, rodin či různé dávky a podpory. To znamená, že společný systém eh, by vyžadoval, aby některé státy své standardy navýšily, jiné státy zase snížily. A to by bez pochyby bylo nesmírně, nesmírně obtížné, pokud eh, přímo politicky a ekonomicky nemožné. Další věc, musíme mít na paměti, že celá řada lidí, kteří překračují eh, středozemní moře a žádají o azyl, nesou ve skutečnosti eh, podle běžných kritérií uprchlíky, žádají o azyl čistě z toho důvodu, že tady jsou eh, v podstatě už žádné jiné legální kanály neexistují pro vstup do Evropy a proto je potřeba jejich počet zvýšit. Nicméně problémem zůstává to, že Evropa sama se potýká s katastrofickou nezaměstnaností a nemá prostředky na to, aby nabídla zaměstnání eh, stovkám, tisícům možná málo kvalifikovaných osob. Nemá na to, aby je dokázala integrovat do našich společností. Vidíme eh, selhání eh, těchto procesů v celé západní Evropě, takže by mě zajímalo, jaká je naše dlouhodobá strategie, jak vypadá. Je jasné, že eh, současná imigrace neodstraňuje chudobu v Africe a na druhé straně vytváří obrovské problémy v Evropě. Děkuji. Děkuji, opravdu apeluji, abyste dodrželi tu řečnickou dobu dvou minut. A dalším řečníkem je Soraya Post. Děkuji, pane předsedo. A já si uvědomuji, že máme málo času, ale mám otázku. budeme se zamýšlet eh, z hlediska humanitárních, anebo budeme prostě jenom jednoduše ochraňovat naše hranice. Ono je tady důležité, abychom jasně definovali náš postoj ještě předtím, než přistoupíme k jakékoliv aktivitě a než tedy budeme i vynakládat finanční prostředky pro tu či danou uh, aktivitu. Jak řekla, nebo jak se vyjadřila Kristina, já jsem také byla eh, na daném místě v zóně a mohu říci, že Evropa by opravdu měla zareagovat eh, na to, jak vynakládat s lidmi, kteří utíkají před obrovskými tlaky, před válkami. No a pak je tu zase ta otázka Romů. To jsou navíc evropští občané, a mnohokrát eh, vlastně jsou konfrontováni s rasistickou propagandou v zemích, kde žijí a myslím si, že v té věci také musíme něco dělat. Děkuji. Nyní pan Vojt. Já, ich danke für das... Eh, Já vám děkuji. Já jsem velmi eh, pozorně poslouchal to, co říkal pan Rite hovořil o tom, že ženské státy mají problémy s prováděním dublinského nařízení. Tam jde o tom přijímání, hovořil jste sám o přechodném řešení, hovořil jste o tom, že eh, hlavním úkolem vaší pracovní skupiny je zachránit eh, lidské životy, ale to, co dnes vyplývá v té diskuzi, je to, že eh, to jedno řešení je posílení ostrahy hranic a druhé řešení je legalizovat migraci ministr Alfano dnes řekl jednu velmi důležitou větu, která, o které tady ještě nikdo nedematoval, protože říkal, že musíme musíme se postavit eh, nebo začít řešit příčiny eh, nelegální migrace, co je přece to, že bychom neměli eh, se zaměřovat na ty lidi, nebo na, měli bychom se spíše zaměřit na ty důvody, například na chudobu v těch zemích, od kterých postojí, snažit se o investice, o průmyslové kapacity, které byste tam měli budovat. Místo toho, abychom neustále mluvili o migraci. Já si myslím, že by bylo možná smysluplnější, abychom eh, řekli, že se musíme podívat na příčiny těchto jevů Eh, odkud lidé prchají. Já se dovedu představit, že spousta lidí hledá lepší život, ale myslím si, že mnoho z nich by také přivítalo, kdyby mohli zůstat tam, kde mají svou vlast a tam měli nějakou životní perspektivu. Děkuji a poslední řečnice Cecil. Sì, eh, io sono costretta a ritornare sulla una prima domanda, qui non ho, non ho... Eh, já jsem chtěla položit eh, několik otázek. To první již dnes ráno, nicméně neobdržela jsem dostatečnou odpověď. My, když hovoříme o tom, jak se vyhnout riziku infiltrace kriminálních živlů do aktivit jako praní špinových peněz a korupce. Tady, to jsme zmínili už dopoledne, měli jsme určité cíle, no a byl to tedy určitý návrh, vyplynulo to i z té práce pracovní skupiny. Já na to naléhám, protože jsou to určité body, kde je třeba tedy něco učinit. Když posílíme Frontex, tak bychom měli pracovat spíš v tom smyslu, že budeme zachraňovat eh, lidské životy. A když Frontex zapojíme do Mare Nostrum, tak to bude to samé, protože cílem Mare Nostrum je záchrana lidských životů a Frontex je spíše ta otázka kontroly. Takže spíš chci v tom mít jasno, co, je, co zamýšlíte tím posílit Frontex. Já bych eh, spíše navrhla to, abychom to nějak zakomponovali do oblasti mezinárodní ochrany, tedy abychom ochraňovali tyto lidi, aby se nám podařilo je dostat ze spáru těch kriminálních živlů. A pokud zajistíme něco takového, tak i když to riziko kriminálních sítí je velice vysoké, tak eh, i nejen co se týče obchodování s lidskými eh, bytostmi, tak eh, to se týká i dalších kroků. Prostě je třeba se zamyslet nad tím, jak budeme integrovat do společnosti tyto lidi. Takže předseda, ještě mi zbývá, nám zbývá několik eh, minut, ale já bych eh, to chtěl také nějakým způsobem zhrnout. Už jsme se zapojili nějakou dobu do činnosti této um, pracovní skupiny. Asi se nám nepodaří za pár minut odpovědět na úplně na všechno. Můžete se o to pokusit, ale asi je to nemožné. Spíš se odkážu na to, co řekl Diaz de Mera spíš eh, tedy si přejeme vytvořit určitý vztah s vámi. V této fázi je důležité mít dobré vztahy, s vaší předchůdkyní jsme měli velice dobré vztahy, tedy zajistili jsme si dobré vztahy s komisí a důležité, aby i komise a rada pochopila, co děláme. A pak tedy se snažit mít mandát, prostřednictvím kterého se pokusíme vyřešit tyto záležitosti, ale samozřejmě tedy si myslím, že k nám asi budete přicházet často a je to ostatně práce na jakož to na dlouho trať, takže prosím, snažte se zareagovat alespoň na některé otázky. A ještě se tedy vrátíme i v rámci koordinátoru k tomuto tématu někdy v září, jestli v polovině září, abychom si připravili určitý způsob, jak tedy postupovat vpřed v této tématice. Děkuji, pane předsedo, vyjádřil jste to výborně ostatně i za mě pokud eh, jsem něco dobře pochopil za ty první dva měsíce mé práce, tak je to, že migrační politika je něco jako Rubiková kostka. Nějak to otočíte, myslíte si, že to máte už dobře, že máte tu jednu stranu hotovou, otočíte to jiným směrem a prostě to nefunguje. No a v reálnu je to vlastně politika, kde musíte uh, dělat celou řadu eh, krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých aktivit, takže celá ta řada otázek se týkala spíše toho eh, středně a dlouhodobého výhledu. Takže asi by bylo ode mě nepatřičné, abych na ně zareagoval. Mm, myslím si, že i na slyšení komisařů se je na to budete dotazovat, ale já doufám, že ať to bude on či ona, takže obdržíte uspokojivé odpovědi. Takže v rámci tohoto ducha se těším na spolupráci a těším se, jak budeme spolupracovat právě z toho dlouhodobějšího hlediska. A co se týče migrace a těch legálních cest migrace, Cecilia Malmström se snažila v minulosti tlačit na celou řadu těchto věcí, ať to byly tedy humanitární víza nebo opravdu konkrétní rozpravy o tom, zda můžeme eh, něco tady společně vytvořit prostřednictvím konkrétních návrhů. A i ta otázka studentů a výzkumníků, to nemusí být úplně úplná odpověď, ale může to být zase jeden eh, významný krok vpřed a až pan Juncker představí určité politické pokyny, tak uvidíte, jak to zapadá do té obecné agenty nadcházející komise. A já jsem to tak nějak viděl takový, takovou určitou naději, když na zasedání Rady pro vnitro byl vyjádřen určitý takový silnější postoj k tomu přesílování. Měli jsme tam určité závazky ohledně nějakých 26 tisících v těch předchozích měsících, pak proběhla konference v Ženevě, kde jsme se snažili obdržet větší míru závazku, ale řekněme to upřímně tady mezi námi, toto není oblast politiky, eh, do které se připojí všechny členské státy, jejich třináct, ty, které se k tomu zavázaly, může to vypadat jako nepříliš velký počet, ale prostě jednoduše musíme zase se vynasnažit a doma sdělovat eh, tady tato sdělení. A co se týče Frontexu, tady zase samozřejmě Frontex nemůže na sebe převzít ty hraniční operace členských států a zároveň ani Frontex nemůže být více zapojen do vypracování těch e, společných operací a mobilizaci dodatečných zdrojů pro jiné členské státy tak aby spíše mohl napomáhat těm členským státům, které jsou pod silným vlivem. Toto můžeme dělat a na tomto spolupracujeme s kolegy z italského předsednictví. Snažíme se, řekněme, identifikovat profil těch aktivit, které mohou probíhat přes Frontex kde bychom tedy spolupracovali, jako třeba v té operaci Mare Nostrum. A mnohé jsou to také aktivity, které probíhají ve třetích zemích a do určité míry paní Gomeš a paní Guillaume tady tady. uvedli ten kritický tón, který jsem se také uvědomil. Kam vlastně směřuje ta naše rozvojová politika, externí politika a jak učinit tedy, aby tyto všechny politiky byly lépe propojeny a fungovaly. Jednou možností je, aby se setkali ministři pro zahraniční věci a ministři pro rozvoj prostě spolupracovat i u vás mezi jednotlivými výbory, abychom tedy mohli tak nějak propojit ty naše aktivity. A to mne přivádí k další věci. Je to taková obecná záležitost, ale je napojená na tu obecnou záležitost eh, azylu. Je tu taková současná tendence se všemi těmi agenturami, které působí v oblasti vnitra, na ně nahlížet jako na oddělené agentury od nás. Nicméně politiky jsou definovány v Bruselu prostřednictvím vás, rady, na základě návrhu komise a je třeba je provádět právě ze strany agentur. A myslím si, že všichni bychom tedy měli zapracovat na tom právě, aby i ty agentury s námi spolupracovaly. Já je rozhodně tímto nekritizuji, když, nebo neříkám, že dělají úplně něco opačného, ale prostě ještě tak nějak nespojujeme ty naše síly, tak jak bychom měli nějakým inteligentnějším způsobem uh, a myslím si, že bychom se o to měli snažit, aby to mělo větší účinek. A pak se zase vrátit tedy k té debatě, co ještě dalšího je zapotřebí. Pane předsedo, zazněla tu celá řada věcí a mohl bych se vyjadřovat i konkrétně k celé řadě věcí, ale nemyslím si, že by bylo nyní rozumné zacházet do všech těch jednotlivých otázek některé otázky budu muset nechat úplně mimo, jako ta soukromá záležitost pomoci lidem na moři. Na některé bych mohl odpovědět, ale asi by mi to trvalo skoro hodinu, takže uh, Radši bych nám dopřál více času a třeba individuálně si to s vámi projednal, abychom si vzájemně porozuměli a pak prostě se k vám zase dostavím někdy v budoucnu a tam se můžeme víc soustředit. Já bych, říká předseda, navrhl, abychom tedy to projednal s koordinátory a vrátíme se k této diskuzi zase v září protože i my máme určité věci, které chceme předložit za nás, takže prosím, dostavte se k nám znovu, máme tu určité konkrétní otázky, které si vyžadují odpovědi. Opravdu eh, je to důležité. Vy jste se k tomu ostatně vyjádřil, my se ale připravíme několik poznámek, takže pokud se k nám vrátíte a odpovíte nám na ně, tak my budeme rádi, protože už nám stejně vypršela lhuta pro projednání tohoto tématu. Takže já to budu mít takový určitý návrh pro nás eh, koordinátory, co ohledně této pracovní skupiny učinit eh, nadále. A prostě když budeme mít v září konkrétní odpovědi, tak to bude výborné. Ano, pane předsedo, já velice rád tak to budu postupovat. Velice rád se také setkám individuálně s některými z vašich kolegů a doufám, že si se všemi vámi vybuduji dobré pracovní vztahy. A prostě kdo si bude přát, abych mu odpověděl na konkrétní věci, tak tak učiním, ale myslím si, že prostě v září k tomu můžeme mít hloubkovější debatu. Děkuji. Děkuji také kolegům za italské předsednictví, že se zúčastnili rozpravy. Um, Teď tedy přejdeme k dalšímu na našem programu, což je protokol 36 Lisabonské smlouvy. Je to příprava na konec eh, přechodného období, které má nastat 1. prosince 2014. Je to eh, opt-out pro Spojené království. Um, okay, Colin, just wait for a small exit while uh, I read this out. Počkáme chvilku, pokud odcházíte ze sálu, prosím, eh, co nejtěžeji. Jak eh, víte, Lisabonská smlouva obsahovala přechodný protokol číslo 36. Pokusím se to zhrnout, protože možná ne všichni eh, se v tom vyznají. Určitě to znají kolegové z Británie, protože je to protokol, který se týká eh, Spojeného království. Vidím, že to je předmět velkého zájmu některých našich kolegů. Francouzští kolegové <laughs> mohou klidně odejít. Já vím, že to je jenom záležitost Spojeného království, ale kdybyste mohli, prosím, zachovat eh, Tady ticho. Jak víte, ten přechodný protokol Lisabonské smlouvy, kterému se říká protokol 36, obsahoval pětileté přechodné období, které mělo Poprvé, kdy jsem musel použít kladívko. Takže protokol 36 eh, obsahoval pětileté přechodné období, které mělo odložit eh, platnost obvyklých pravidel Evropské unie pro policejní a trestně právní opatření, která byla přijata před tímto datem a zejména také judikaturu Evropského soudního dvora. Po konci tohoto přechodného období, což je první eh, prosinec 2014, umožní eh, článek 10 protokolu 36 v Spojeném království se rozhodlo, rozhodlo do 31. května 2014, jestli Ehm, přímo výjimku z těchto opatření a v tomto eh, případě potom ehm, opatření v rámci třetího pilíře přestanou platit ve svém království od 1. prosince 2014. Stále zastoupení Spojeného království ehm, oznámilo radě, že Spojené království se rozhodlo využít této možnosti a eh, uplatnit výjimku z třetího pilíře podle protokolu 36 eh, Spojené království může v, v jakémkoliv okamžiku oznámit radě své přání znovu aplikovat tyto právní akty. Podle článku 10.5 potom eh, Spojené království neformálně oznámilo své rozhodnutí eh, uplatňovat 35 nástrojů, které spadají do této oblasti AKI. Je to 5 šengenských opatření a 30 nešengenských opatření. Takže eh, to formální oznámení eh, platnosti těchto 35 opatření eh, buď proběhne 1. prosince 2014. Podle smlouvy také rada rozhodne o tom, jestli ta žádost Spojeného království Eh, je, týkající šengenské aky je platná a komise potom bude mít eh, na starosti prověření takovýchto žádostí eh, týkajících se nešengenských opatření. Jednání mezi delegací Spojeného království a Evropskou komisí a radou začalo již v březnu loňského roku. Kromě toho také vznikl materiál, který obsahuje výsledky těchto rozhovoru mezi úřady Spojeného království a komisí eh, jednání v radě ještě dále pokračuje. A teď už se dostávám ke konci. Je potřeba vyslechnout také parlament a z toho důvodu teď máme mít výměnu názorů s komisí a s předsednictvím. A to je tedy smysl toho, eh, té dnešní diskuse. Máme tady zástupce právní služby komise, Všechno je v pořádku? Došlo ke změně jména nebo řečníka z komise. Máme tady Datensuk a potom z DG Just v komisi je to pan Tel a paní Sipala z DG Home. Pan Dartenčuk z Komise správní služby by měl vystoupit jako první. Děkuji, pane předsedo. Jak jste správně připomenul, tak je to už po druhé, kdy komise má příležitost tady na výboru Libe eh, poreferovat o výsledcích eh, jednání o protokolu 36. Jde o to pravidelně informovat parlament o probíhajících jednáních. Naposledy to bylo 10. dubna tohoto roku. Komise vysvětlila, že eh, tato záležitost má dva aspekty. Za prvé je to konec toho přechodného období pro ty eh, někdejší opatření třetího pilíře, která platí pro všechny členské státy a na druhou stranu jde o tu výjimku podle článku 10 protokolu 36. Od našeho posledního setkání komise finalizovala úplný přehled, relevantní AKY, to můžete najít v pracovním dokumentu, který jsme eh, vydali v květnu a který je uveden také eh, v tom pořadu jednání. Je to pracovní dokument 2014-0166. Komise teď prověřuje, jestli některé z těchto aktů jsou už eh, zastaralé, mohly by být zrušeny zásad, podle zásad dobré legislativy. Co se týče té plošné výjimky Spojeného království, tady eh, si možná budete pamatovat, že Spojené království přijalo tu možnost eh, eh, výjimky a oznámilo, že těch 35 opatření bude znovu aplikovat. Tomu se říká opt-in, to bylo přeskoumáno podle těch podmínek, které jsou obsaženy v tom protokolu, zejména operabilita a konsistentnost AKI. Eh, to, co se týkalo ženské jaky, to prověřovala rada a zbývající opatření, to se týkalo těch non-šengenských opatření. Komise a království v červnu dosáhly eh, dohody o těm technické stránce těchto opatření, která chce znovu aplikovat království eh, u těch nešengenských opatření. Došlo k měně dopisu mezi komisí a Spojeným královstvím. Teď to o tom byl informován Evropský parlament. Formální rozhodnutí samozřejmě o této záležitosti mohou eh, nastat teprve 1. prosince 2014 a kolegium komisařů eh, bude mít na starosti přijímání těch rozhodnutí na straně komise. Nicméně je asi v zájmu všech dosáhnout jasného politického dorozumění, to jsou zásadní otázky a je potřeba, aby nenastala nějaká Eh, mezera, eh, ta první prosince. Teď tedy máme eh, závěry komise. Ten úkol, který komise v tomto smyslu dostala, byl velmi konkrétní. Šlo o to podívat se na ta opatření, která chce pětné království zpětně aplikovat a podívat se na to, jestli by tady nastaly nějaké operativní problémy s tím, že by neplatila určitá opatření a jiná pro změnu. Ano, Protokol 36 komisi nedává nějakou obecnou pravomoc eh, předepisovat svému království, jaké akty by měla znovu eh, aplikovat. Eh, řada opatření byla tedy podrobně proskoumána a co se týče tří nařízení Europolu, tak ta by měla být dodána a kromě toho také rozhodnutí Evropské soudní sítě. Spojené království přijalo naše argumenty u těchto opatření. Nicméně je potřeba říci, že ještě eh, další eh, záležitosti byly vyřešeny takzvanou lisabonizací těchto opatření. V okamžiku, kdy byly mm, eh, pozměněny některé akty odstupu v platnosti Lisabonské smlouvy, tak byly odstraněny z tohoto seznamu podle článku 10 protokolu 36 a tím pádem už nejsou předmětem té plošné výjimky Spojeného království. Spojené království také přijalo argumenty týkající se eh, rozhodnutí o síti SIS-2, tedy Schengenský informační systém, eh, který mají k dispozici pracovníci na hranicích. To zašlo z diskusí na radě a tedy znovu se připojí k tomuto rozhodnutí. To jsou samozřejmě velmi důležité otázky pro vynucování práva, pro práva občanů, občanů kteří mají nárok na správnou aplikaci zákona. A komise tedy také vítá to, že Spojené království přislíbilo, že se bude zabývat také potenciální příští účastí u dalších tří aktů. Je to rozhodnutí PRIM o výměně informací a rámcového rozhodnutí o probaci. Toto by eh, mělo být souladu s rozhodnutím komise o následných opatřeních a také o finančních důsledcích ve smyslu článku 10.4 protokolu 36. Potřeba také připomenout, že Spojené království obdrželo financování ve výši asi 1,5 milionu euro pro to primské rozhodnutí. To by se muselo vrátit, kdyby Spojené království se rozhodlo neúčastnit se tohoto rozhodnutí. Komise se také bude podílet na hodnocení dopadů, které s tím bude souviset a podobném duchu, pokud se Spojené království na eh, konci celého procesu rozhodne neaplikovat to primské rozhodnutí, tak komise eh, posoudí dopady britské neúčasti na tomto opatření. Co se týče toho probačního rozhodnutí, příslip eh, Spojené království bude uveden v zápise z jednání rady a výsledek těchto obecných diskuzí byl předložen také na Radě pro všeobecné záležitosti v červnu, přesně 24. června a um, podobné eh, Podobná, podobný zápis by měl následovat i u těch šengenských opatření. Abychom plnili ten časový harmonogram aplikace tohoto protokolu a abychom zajistili hladký přechod 1. prosince 2014, Komise upřímně doufá, že podobné porozumění bude potvrzeno také u rady, na radě týkající se těch šengenských opatření. To je konec mé prezentace. Děkuji vám. Um, Děkuji. Teď eh, poprosím o vyjádření předsednictví, pokud možno stručně, prosím. Nevím tedy, jestli máte zájem se vyjádřit. Pokud ano, prosím. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Skutečně velice stručně, protože komise zcela jasně vysvětlila podstatu problematiky. Takže mohu pouze doplnit, že italské předsednictví chce navázat na práci předsednictví řeckého, které odvedlo vynikající práci My chceme tedy pokračovat v této práci, dále ji prohloubit a podobně jako komise provedla tu analýzu šengenských opatření, i my bychom rádi pokračovali v diskuzích na ministerské úrovni, tak jak tomu bylo 24. června na radě ministrů a jakožto předsednictví uděláme maximum pro to, abychom co nejdříve dosáhli dohody. Protože si jsme dobře vědomi toho, že je potřeba se vyhnout eh, právnímu váku, které by mohlo v prosinci nastat a navíc chceme dostat duchu tohoto protokolu. Jehož cílem je eh, zajistit spolupráci se Spojeným královstvím v oblastech, kde by měla být spolupráce co možná nejrozsáhlejší. Děkuji vám. Pan předseda, děkuji za stručnost a nyní eh, nevím, jestli bude chtít vystoupit právní služba parlamentu. Zdá se, že se nikdo eh, za ní nehlásí, ale musel jsem se zeptat. Eh, nyní se hlásí pan Diaz de Mera, pan Kirkop. Nevím, jestli ještě někdo další se chce vyjádřit. Nikdo dobře, takže nejprve pan Diaz de Mera. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat především Monice Holmajer za štědrost, za to, že mě postoupila své slovo, tak vielen dank, Moniko. Eh, děkuji také vám, pane předsedo, protože jsem zcela jasně pochopil, to, co jste nám se snažil vysvětlit, pokud jde o protokol 36 a o postoj eh, Spojeného království. Já jsem měl trochu potíže s tím vyznat se v té zprávě, kterou předložila Evropská komise. A teď jsem pochopil to, co řekla rada a každopádně děkuji vám za to úvodní eh, vystoupení a za to, že jste tady osvětlili podstatu dnešní diskuze. Musím říci, že jsme znepokojeni. Spojené království je eh, velice důležitým partnerem pro zbytek členských států a v oblasti spolupráce eh, policejní, i v oblasti eh, soudní spolupráce a v oblasti trestně právní spolupráce. Je to důležitý partner. Takže, pane předsedo, ehm, Spojené království v tuto chvíli tedy uplatňuje své právo, které jí dává smlouva. O tom není žádných pochyb. Nicméně eh, upřímně eh, si myslím, eh, že se zdá, že Spojené království nechce úplně opustit oblast spolupráce v oblasti justice a policie, ale že se snaží vyhnout určitým nepříjemným Eh, oblastem a myslím si, že pokud nemůže nebo nechce se účastnit eh, celého tohoto balíčku opatření pro justici a policii, eh, tak by mohla být izolována a já si myslím, izolováno a tak si myslím, že by tedy měli usilovat o maximální spolupráci. Toto jsou důležité věci pro naše pro naše občany, ať už jde o bezpečnost, svobodu, boj s terorismem a tak dále. A tak tady, jsou tedy, tady je důležitá jak spolupráce členských států, tak fungování jednotlivých agentur. A eh, Myslím si, že je tedy třeba usilovat o maximální spolupráci mezi členskými státy a získat také maximální důvěru všech partnerů v rámci společenství. Je třeba se vyhnout e, a já už jsem to e, říkal, říkal jsem to i přímo panu Kirkopovi, e, musíme se vyhnout selektivní spolupráci v této oblasti. Myslím si, že to, že se eh, Spojené království rozhodlo znovu se připojit k 35 opatřením, eh, že to eh, jaksi nepřispívá ke vzájemné důvěře. Samozřejmě, že musíme respektovat právo to udělat. Nicméně je potřeba projevit jasnou vůli spolupracovat a zároveň dodržet veškerá ustanovení protokolu číslo 36, ale měli bychom usilovat o maximální spolupráci v oblasti justice a policie a aktivně tak posilovat soudržnost současného eh, systému. Takže Musel jsem se tedy vyjádřit eh, eh, k tomuto eh, tématu šengenské i nešengenské legislativy a já doufám, že předáte naše názory také ostatním britským kolegům, pane předsedo. Děkuji, pane Dias Demera. Poznamenal jsem si vaše názory. Já vím, že jste se zabír, zaobíral touto problematikou, která souvisí s řadou těch nástrojů, k nímž se Spojené království znovu připojuje. Já tady nechci eh, vést eh, jenom dialog mezi vámi a panem Kirchhoffem, ale Přesto ještě než předám slovo panu Kirkopovi, tak bych eh, řekl, že jakožto předseda tohoto výboru doufám, že se zadaří znovu připojení Spojeného království k legislativním návrhům, protože je to důležitá věc. Takže doufám, že vše úspěšně proběhne. Pane Kerkope, jestli tedy chcete vystoupit, tak eh, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejprve řekl, že jsem velice potěšen a byl jsem potěšen, eh, že jsem měl po řadu let eh, možnost spolupracovat mimo jiné s panem Diazem Demerou ohledně záležitostí, které jsou nesmírně důležité pro evropské občany a to je otázka bezpečnosti a zejména potom oblast výměny informací mezi donucovacími orgány. Věnovali jsme se tedy otázce závažné trestné činnosti a terorismu, tedy věci, s nímž například já mám více než přímou zkušenost, takže na této úrovni, ehm, no, respektive chtěl jsem, aby se toto ocitlo v zápise. Druhá věc, jak víte, pane předsedo, a jak ví ostatní kolegové, tady není žádný žádné přímé zapojení parlamentu do celého procesu. Je v podstatě na komisi a na radě na těch starších a lepších, možná v, našem, v mém konkrétním případě jenom na těch lepších, na národních vládách, aby se vypořádali s touto problematikou podle ustanovení smlouvy a ustanovení protokolu 36. Já jsem jedním z právníkům, kteří znají ještě ten starý třetí pilíř, který fungoval před rokem 2009. Byly to oblasti, kde existovala tzv. národní kompetence, což skončilo zrušením třetího pilíře po roce 2009. V podstatě došlo k demolici tohoto pilíře, abych to popsal přesně. Ehm a ten se rozpadl do jiných oblastí. Ještě bych chtěl říci eh, především panu Diazovi Demera a ostatním, že od roku 2009 Spojené království eh, přistupovalo vždy pozitivně k celé řadě opatření v oblasti bezpečnosti a vž- při- připojilo se k těmto iniciativám. Od roku 2009 je tady celý seznam takových iniciativ, eh, kde jsme měli možnost se připojit a této možnosti jsme využili. Eh, jsem velice rád, eh, ovšem, že postupujeme dále ku předu v našem společném zájmu v oblastech, jako je Europol, který doufejme bude lehce reformován v oblastech, jako je evropský zatýkací rozkaz, další policejní spolupráce a v řadě dalších oblastí, které eh, jsou podle mého názoru důležité, kde je spolupráce možná. Nicméně chtěl bych doplnit, že v řadě oblastí, těch oblastí asi 100, to je poměrně velký počet, eh, a kde mm, sehrál svou roli čas. E, je to určitý vedlejší projekt, produkt e, celého tohoto procesu. A to je, že vznikla i neúplně potřebná e, legislativa, která příliš nevzbuzuje důvěru lidí v to, co se odehrává v Evropské unii. Takže uh, je to určitý vedlejší produkt celého procesu, ale existuje. Mně se líbilo to, co řekla dnes Evropská komise, co řeklo předsednictví a já v diskuzích, kterých jsem se zúčastnil v Londýně, jsem zaznamenal velice pozitivní přístup našich ministrů, pokud jde o probíhající vyjednávání. Jsou se velice dobře vědomi, že jsou to jednání velice důležitá a že je potřeba, aby Spojené království bylo maximálně zapojeno do spolupráce v oblasti závažné trestné činnosti i v dalších oblastech, kterých se týká možnost budoucího opt-inu, toho budoucího znovu připojení se. Takže já doufám, že celý proces bude zakončen úspěchem a pokud to bude možné, tak tomu napomohu. Pan předseda, děkuji, to byla hezká slova. Děkuji. Jako Britové se tady můžeme potřást eh, rukou souhlasně. Já ještě jednou vysvětlím, proč je na programu tento bod. Eh, pokud dojde k tomu připojení Spojeného království k eh, k legislativním návrhům, tak eh, tady bych opravil Timothyho, bude to mít legislativní, impla, legislativní dopad, eh, bude to mít rozpočtový dopad eh, i na Evropský parlament a proto má o tuto věc parlament zájem. Protokol 36 se tedy v určité podobě bude v blízké době objevovat na programu jednání a já jsem to chtěl vysvětlit, že nejde o žádný politický důvod, který by zatím byl, ale o e, důvod řádný, legislativní. A teď už předávám slovo Sofii. Děkuji, pane předsedo. Chci si? Mm, asi je dobré, abych nejprve vysvětlila svůj postoj. Žádné výjimky se mi nelíbí. Nelíbí se mi, když se členské státy vybírají, k čemu se připojí, k čemu ne, že je tady země, která není v Schengenu, má výjimky z policejní a justiční spolupráce, nechce podepsat chartu základních práv, pokud se nepletu tedy, a která nespolupracuje v celé řadě dalších oblastí a najednou jsme ve fázi, že si může zase vybírat, k čemu se znovu zpátky připojí. Takže eh, pan Diaz de Mera byl velice diplomatický ve svém vyjádření, většina lidí je tedy diplomatičtější než já, ale já to řeknu jasně, já mám obavy, pokud jde o soudržnost a konzistentnost našich politik a také o celý proces rozhodování, protože vy jste říkal, že to bude mít legislativní dopad, ale ono to bude mít také dopad na to, jakým způsobem tady v parlamentu fungujeme. Protože jak to bude vypadat, když kolegové budou rozhodovat o záležitostech, eh, jichž se jejich země neúčastní? Tak tomu bylo za předchozího mandátu ve výboru Ekon pro hospodářské záležitosti, kde to bylo navrženo, ale nakonec to nebylo naštěstí schváleno, že by se vytvořil zvláštní separátní výbor tady v parlamentu a tam by zasedali jenom poslanci ze zemí eurozóny. Chceme udělat takovéto zúžení také ve výboru LIBE, jak by to vypadalo v praxi, co z hlediska transparentnosti, eh, sestavíme nějaký eh, seznam všech oblastí, v nichž budeme spolupracovat a pak bude druhý seznam oblastí, kde spolupracovat nebudeme. Jak by to vypadalo, jak by to fungovalo? Nikdo by potom v praxi nevěděl, kde potom má Evropský soudní dvůr kompetenci a kde už ji nemá, kde může rozhodovat, kde ne, kde budou platit základní pravidla, kde platit nebudou. Takže mně se tato situace vůbec nelíbí, ačkoliv si uvědomuji, že ji sama eh, samozřejmě změnit nemůžu, ale musím tady aspoň eh, svůj nesouhlas ehm, dát eh, najevo. Takže já doufám, že bude k zablokování toho opětovného optinu. Eh, pan Kirkop říká, že se chtějí plně zapojit, ale tak já říkám, tak se zapojte plně, ale do všech politik. Pokud vám jde skutečně o boj s terorismem a trestnou činností, eh, se všemi těmi darebáky, co přecházejí volně hranice, ty taky neuvažují o výjimkách a znovu připojení se. Ty zkrátka dělají, co mají na práci a neříkají si, a tuhle trestnou činnost budeme páchat v téhle zemi a tuhle trestnou činnost zase v jiné zemi. A na závěr Timothy říkal, že bychom měli využít této příležitosti a zbavit se nadbytečných ustanovení. To mě vede k cynické úvaze. Pokud je tady jedna země, která usilovala o další a další opatření v oblasti prosazování práva a bezpečnosti, tak je to právě Spojené království. Dominovalo tímto způsobem ve všech diskuzích a mělo k tomu samozřejmě své právo, ale říkám si, že buď hrajeme podle pravidel hry, nebo ne, takže já navrhuji, aby se Spojené království znovu připojilo ke všem oblastem, všem iniciativám, stoprocentně k veškeré policijní a justiční spolupráci. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Tak a tady to, Timothy, máš. Tak děkuji, Sofie, jak už řekl pan Diaz de Mera. Bylo to vlastně to tež, ale pan Diaz de Mera to řekl diplomatičtěji. Nevím, které variantě dávám sám přednost. Myslím, že tímto můžeme uzavřít eh, debatu k tomuto bodu na programu jednání a ještě bych eh, eh, znovu dodal, že je potřeba se této problematice v parlamentu věnovat. Takže děkuji kolegové za pochopení a pokud je to možné, budeme tedy postupovat dále a na programu jednání máme osmý bod, což je ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volný pohyb těchto údajů. Je to obecné nařízení o ochraně údajů. So, is Jan here? Je Jan přitomen? Kolegové, jen takový stručný úvod a poté požádám eh, Jana, aby pokračoval. Tady v této věci reformy balíčku ochrany údajů asi si budete pamatovat, že v prostřednictvím prvního čtení 12. března parlament naprostou většinou toto přijal a Jan Albrecht eh, se chopil této věci a on nám pohovoří, jaký je současný stav eh, celého tématu. Já tedy předám slovo jemu a také stínovým zpravodajům. To je pan Vos, pan Kirchhoff, eh, Cornelia Ernst. Všichni to jsou zde přítomní, takže já ne předávám ti slovo. Timothy, zůstáváte pro toto projednání? Takže žádná výjimka pro vás, už toho máte dost. Musíte se zúčastnit, zúčastnit jiného zasedání. Dobře, omlouvám se kolegům, že jsem tu vedl dialog eh, před vámi všemi, Jane, omlouvám se za přerušení a můžete prosím spustit. Thank you, chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. Já bych začal tím, že nám všem ještě jednou popíšu, jaký je původ této reformy balíčku ochrany údajů, protože někdy eh, nebo vlastně už několik měsíců, když čekáme na vyjádření rady, tak trošku zapomeneme, kde se v celém tom procesu nacházíme. Začali jsme tím, že jsme vyzvali komisi, aby zrevidovala stávající směrnici 9546 o ochraně osobních údajů. Bylo to v létě 2011, tam jsme měli zprávu pana Fose a v podstatě jsme vyzývali aby tu byla revize a vytvořily se jednotné pravidla v oblasti ochranu údajů, takové vysoké standardy na úrov, ve srovnání s tou úrovní 90 pětky, která by se zabývala tedy práva jednotlivců, právo na vymazání, práva týkající se internetu, transparentnost ve věci informací, aby tu byly zavedeny silné sankce a také se zamysleli nad otázkou opravdu prosazování, aby toto vše fungovalo v takovém sjednoceném rámci protože mezi jednotlivými odvětvími to všechno nabíralo jinou formu, také způsob, jak se toto všechno provádělo. A komise na začátku roku 2012 předložila návrh, což bylo nařízení, které mělo nahradit směrnici 9546 ve stejném rozsahu působnosti ehm, a týkalo se také policie a těch tradičních složek na prosazování práva a vylučovalo to také zpravodajské služby nebo tu oblast národní ochrany. Pak to se týkalo pak jiné směrnici ve věci prosazování práva. Takže od ledna 2012 pracujeme na dvou věcech, tedy nařízení a směrnice. Na obou jsme pracovali v této sněmovně a v tomto výboru paralelně. Já jsem zpravodajem pro nařízení a pan Druces je zase příslušný zpravodaj pro směrnici. A dokončili jsme v tomto výboru dohodu na podzim loňského roku, tedy přesněji v říjnu, a velká většina, získal si velkou většinu pro celou řadu pozměňovacích návrhů. Poté, co proběhla kola a kola vyjednávání a setkání s různými zájmovými skupinami a také jsme odhlasovali zahájení jednání Eh, pro dohodu s prvním čt, v prvním čtení s radou. To, ten neformální trialog ale nikdy nezačal, protože rada ministrů nedosáhla obecného postoje před tím, než skončil mandát Evropského parlamentu. Takže jsme využili plánu B, což bylo vlastně odhlasovat náš postoj v prvním čtení, a to bylo tedy v tom březnu tohoto roku. To znamená, od března tohoto roku my, jakožto parlament, máme přijatý ten postoj, který vypracoval tento výbor v těchto dvou věcech a čekáme na radu ministrů, aby se tedy toho chopila a připravila si svůj postoj což je vlastně po dvou a půl letech něco, co ještě neexistuje. Je to tedy na radu dost zdlouhavý proces a ještě bych k tomu dodal, že to teda není velice příhodné, že právě toto tak dlouho trvá, ale asi není v naší moci jim říkat, jak rychle by měli postupovat. Nicméně, co můžeme učinit, je jim zase a zase opakovat, že by měli pracovat rychleji než teď, aby se uzavřel tedy alespoň ten společný postoj, aby se začaly trialogy, abychom tedy zjistili, které body třeba projednat ve věci toho společného postoje. Na radě to může tedy trvat ještě déle. Poslední neformální rada proběhla před několika týdny a tam s, tedy italské ambiciozní předsednictví vyjadřilo v tom smyslu, že se maximálně pokusí dosáhnout v nejbližší možné době toho obecného postoje, alespoň tedy do konce tohoto roku. Nicméně další příležitost pro další zasedání rady to bude do října a uvidíme tedy, s čím tato rada pro vnitro, s čím přijde a zda tedy tu bude po tomto zasedání rady ten společný postoj nebo i přímo na zasedání rady. Takže postup je takový a k samotnému tématu mohu říci, že některé ty problémy, které mohou znovu vyvstávat a mohou být problematické na radě, se zdají být již vyřešeny prostřednictvím toho našeho postoje a kompromisu. Více a více členských států si uvědomuje, že jsme tedy provedli ty stejné rozpravy ohledně působnosti, ohledně rozlišných eh, postupů ze strany veřejného sektoru, pak otázka konzistentnosti v provádění této legislativy ze strany orgánů pro ochranu veřejn, osobních údajů a, a také mm, působení toho takzvaného one-stop shop, což jsou tu tedy určité záležitosti, kde opravdu se toto musí uplatňovat naprosto konzistentně, aby příslušné orgány věděly, jak vše interpretovat, než aby tedy tu existovalo 28 odlišných rámců pro prosazování a odlišné interpretace příslušné legislativy. To byl jenom takový jeden příklad z celé řady věcí, o kterých si myslím, že by se tedy na to rada měla podívat, na to, co i my jsme udělali a vůbec by nám nevadilo, kdyby to úplně celé okopírovali, protože tím by se to ještě zjednodušilo, tedy to, abychom se dohodli v rámci dialogu. Nicméně oni samozřejmě se k tomu mohou vyjádřit, ale měli by tak učinit co nejrychleji. A já si myslím, že takový je tedy jasný postoj z toho nově zvoleného parlamentu. A řekla bych tedy, řekl bych, že tedy na závěr bych dokonce i to vyjádřil velice jasně, tedy, že tato legislativa je takovou prioritou pro náš parlament, že bychom byli schopni to i propojit s jinými legislativními texty, na kterých parlament pracuje, aby to prostě prošlo co nejrychleji, protože nemůžeme ztrácet čas. My v podstatě eh, vedeme konkurenční boj s jinými trhy na světě, i s jinými jurisdikcemi, i v rámci našeho území tomu tak stejně je. A z toho důvodu to prostě bylo znovu a znovu přednášeno k projednání v loňském roce pod těch událostech ohledně dohledu, jak to tady vyvstalo. A ostatně jsme měli i usnesení, které jsme odhlasovali pana eh, zpravodaje Kloda Morese a jasně jsme tedy opakovali náš postoj, aby tam byla tedy ta eh, doložka o pozastavení té dohody Safe Harbor a myslím si, že to zase může být další příležitost pro to, abychom prostě protlačili uplatňování těchto pravidel ve, na úrovni Evropské unie, co se týče právě práv občanů Evropské unie. Děkuji. Předseda, děkuji, Jane, za stručnost. Ještě pro nové členy, kteří nejsou obeznámeni s tímto nařízením a, a směrnicí, která je pro nás tak zásadní, tak bych byl rád, kdyby se všichni eh, zainteresovaní k tomu mohli vyjádřit, samozřejmě stínový zpravodajové. Je důležité vědět před tou letní přestávkou, jak to bude směřovat a poté se také vyjádří komise a předsednictví. Nicméně byl bych rád, kdybyste se vyjádřili stručně, možná za předsednictví tak minutku a půl, protože tu mám ještě dlouhý seznam eh, řečníků a už jsme na tom i v předchozím mandátu hodně pracovali, tak bych byl rád, kdyby se všichni vyjádřili, ale o půl šesté máme uzavřené jednání, takže to musíme dokončit do půl hodiny. Za italského předsednictví je to pan De Mateis, takže prosím minutu a půl, dvě minutky. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji všem členům výboru Libe. Pro mne je velkou ctí být zde přítomen a chtěl bych vám popřát mnoho úspěchů v nadcházejícím mandátu. Co se týče ochrany osobních údajů, to je velice důležité téma. Jak řekl dnes náš eh, ministr, ta směrnice pro italské předsednictví prioritou. My si velice uvědomujeme, jak je důležité mít eh, tato pravidla fungující, jak je to důležité pro evropské občany, pro evropské podniky, pro regulátory pro všechny, pro to, aby mohli tedy legitimně Tedy oni legitimně od nás očekávají jasný rámec, který by byl tedy harmonizován na území EU. My jakožto rada jsme si velice jistí v tom, že nás čekají dva měsíce diskuzí, možná to bude pokračovat i déle. V rámci toho jednání o této směrnici jsme se snažili eh, toto vylepšit, nicméně ono to trvalo více než čtyři roky. V podstatě se jedná o směrnici, která by umožnila členským státům mít eh, kvalitní nástroj. Velká většina členských států radu podporuje, nicméně navrhuje, abychom byli přesnější, co se týče technických otázek. Uh, Tady máme velice bohaté připomínky, zejména ze strany členských států k těm hlavním tématům. To se již projednalo do hloubky. Takže ty nástroje a jednání o nich to netrvalo jenom jeden den. No a co se týče dosaženého pokroku v této oblasti, Eh, to eh, si myslím, o to se zasloužilo zejména řecké předsednictví a i předchozí předsednictví, kteří nám tu záležitost předali v takovém stavu, kde si myslím, že můžeme dosáhnout kompromisu. Ty obrysy se už načrtávají No a v té věci stanoviska na půdě rady už je celá řada jasných, ale stále jsou tu členské státy, které nám zasílají svá stanoviska, vzhledem k tomu, že stále ještě probíhají konzultace v členských státech mezi nejdůlež- nejrůznějšími orgány. Takže, jak řeklo i řecké předsednictví, teď to tedy eh, celá situace v takové důležité fázi i vzhledem k mezinárodní stávající situaci a italské předsednictví by chtělo zajistit, aby měli členské státy k dispozici takový text, eh, na kterém se všichni dohodneme. Pane předsedo, já to nebudu dohloubky představovat všechny otázky. Myslím si, že asi není rozumné eh, hovořit zatím o tom, co bude na radě v říjnu. Rada se snaží v tomto pohnout vpřed a italské předsednictví tomu věnuje velkou dávku energie a snažíme se ty informace udržet tedy v takovém toku, aby byl informován i Evropský parlament, i všechny ostatní strany, kterým to přísluší. Děkuji vám. Um, Děkuji. Vy v podstatě říkáte, že nám nemůžete dát žádné pevné datum, ale v tom závěru a to se týká toho závěru celého jednání, ale neříkáte nám, kdyby to začalo, ten trialog. Nějaké načasování by snad jste nám mohl dát. Myslel jsem, že za, té, za to minutu a půl byste nám mohl dát více detailů. Bohužel, pane předsedo, to záleží na mandátu, který nám dají členské státy. A členské státy jasně dali najevo už v červnu na radě, že nejsou ochotny eh, dát mandát žádnou předsednictví. A to proto, že eh, se to musí vyjednat a dokud eh, nevznikne nějaký jasný rámec, tak to prostě tak bude. Což znamená, že se budeme muset postarat o to, aby vznikl nějaký obecný rámec a to, co nejdříve, co se nás týče, tak eh, to nebude, není úplně užitečné oznámit nějaké datum, jenom tak, abychom ho oznámili, ale samozřejmě Eh, budeme chtít, aby to proběhlo co nejrychleji. Konec roku, to je realistické datum, je to také program předsednictví. Děkuji teď eh, za komisi. Prosím, kdyby se mohli zase nejstruč, co nejslučnější. Pan Sostak. Šosták. Děkuji. Čtyři eh, rychlé poznámky za komisi od eh, března, kde o tom hlasoval parlament. Eh, jsme zjistili, že i v radě je trochu jiná dynamika nebo přístup k těm jednáním a snaha urychlit to. Takže my děkujeme parlamentu za to, že tu reformu učinil nezvratitelnou a konečně to pocítili ostatní. Máme teď tedy pocit, že se zrychlo to tempo v těch jednáních eh, s radou, Eh, potom ta, proběhla ta úspěšná Černová rada, eh, kde se rozhodlo ještě za řeckého předsednictví o těch mezinárodních transferech a také máme dobré konzultace se soukromým sektorem, o tom byla řeč i na tom neformální radě ministrů. Tam je evidentní, že většina členských států by chtěla, aby soukromý sektor zůstal zahrnut do rozsahu působnosti toho Eh, nařízení, takže my teď eh, můžeme pouze apelovat na italské předsednictví, aby se snažilo ty nevyřešené body uzavřít, aby se zaměřilo právě na ten vztah k tomu soukromému sektoru, aby se snažilo také vyřešit tu otázku eh, jednoho kontaktního místa a aby ten rizikový přístup, který formulovalo italské předsednictví, tam byl zachován. I my doufáme, že se podaří dosáhnout zhody do prosince a budeme také vyvět tlak na předsednictví, aby to mm, zachovalo jako jeden balíček, tak aby práce na nařízení i směrnice šly paralelně ku předu. Co se týče dat, možná, že to nejtežtější datum je to, které stanovila Evropská rada, která řekla, že je potřeba to uzavřít do roku 2015 a to víme, že se blíží a my se postaráme o to, aby to bylo dodrženo. Ano, 2015 se skutečně blíží, čím dál tím rychleji, na tom se asi shodneme. Každým dnem je to o něco blíže. Mohli bychom o tom i filozoficky debatovat. Děkuji tedy a teď eh, koordinátoři stínoví zpravodajové, kdybyste si každý eh, na to vzali minutu nebo dvě, abychom zjistili, eh, jak se na to díváte a potom bychom dali slovo ještě Janovi, aby to na závěr shrnul. Pan Fos eh, jako první zastínové zpravodaj. Děkuji. Nejprve tedy eh, bych chtěl upozornit na to, že už Jan-Filip Andrech to také říká, že čím déle čekáme v Evropě, tím více se dostáváme do skluzu a proto Eh, bychom si měli pospíšit a měli bychom apelovat nejenom na komisi, která také teď se bude nově vytvářet, eh, budou tam probíhat i změny v říjnu a tak dále, takže i tady trochu oslabí ta eh, pohoná síla. A potom italskému předsednictví, italskému předsednictví i Možná, že Filipe by si nám mohl říci, jestli je možné získat na naši stranu německého ministra vnitra. Já mám pocit, že skutečně naléhavě potřebujeme takovéto standardy pro ochranu osobních údajů, protože technologický vývoj jde neustále ku předu. E, my zatím zaostáváme a co se týče vyjednávání na trialogu, tady také to může trvat e, déle, než si myslíme a zase nás to trochu zpomalí, takže ty problémy, které s tím má rada, a je možné, že to ještě bude muset být právně nějakým způsobem ošetřeno, ale ta naléhavost postupovat co nejrychle, to snad eh, si už tady také uvědomují. A pokud jde jenom o, tu, eh, o ty takzvané eh, menší záležitosti, jako je jednotné kontaktní místo a to otevření veřejnosti, nebo zpřístupnění veřejnosti, to snad nejsou tak zásadní věci, kvůli kterým by to všechno mělo ztroskotat nebo se dále oddálit. A možná, že i my tady v Evropském parlamentu bychom eh, o tom mohli diskutovat nebo eh, tím pověřit eh, naši právní službu, aby takové klauzule by, by mohly být v souladu s tím nařízením. So again, thank you for being so brief. Děkuji za vaši stručnost. Nový stěný zpravodaj za SAD je pan Lorenci? Brigita, je to tak? Děkuji. Já jsem dnes dostala zprávu, že budu pokračovat v práci pana Trusase jako stínová zpravodajka i jako zpravodajka té směrnici, takže doufám, že budeme dobře spolupracovat. Souhlasím s tím, že je velmi důležité, abychom ta, zachovali ten přístup k tomu jako k celé jednotnému balíčku, nemá cenu aby ta směrnice zůstala vyset jaksi ve vzduchu, bez toho, aby eh, to měl nějaký pevný rámec, protože žijeme v době digitálních dálnic a nemůžeme po nich eh, jezdit, pokud se eh, ty semafory budou v každé zemi lišit. jsem ráda, že italské předsednictví téměř slíbilo, že se to celé pohne kupředu, aspoň toho nařízení nejsem tak optimistická ohledně směrnice, ale každopádně bychom měli napnout všechny naší síly, aby to šlo dál. Je to také důležité pro TTIP a pro digitální jednotný trh. Já pořád věřím tomu, že eh, to nakonec projde. Sofie Intervelt za eh, ALDE. Děkuji, já to můžu říct velmi stručně. Není toho tolik, kolik by toho šlo říci v tomto okamžiku. Co se týče toho načasování, kdybych byla cynická, což nejsem, tak bych byla dobře, kdyby rada si eh, s tím dala na čas, protože tím eh, více by tady bylo judikatury a tím více by to postihlo postavení Evropského parlamentu. Samozřejmě nemůžu předjímat, jaký bude postoj rady, ale ještě pořád eh, jsem neviděl legislativní návrh, kde by eh, pozice parlamentu byla posílena eh, po té, co to projde radou, protože ta tendence je opačná. Eh, oni si neuvědomují, že to, co navrhuje parlament, je už kompromis, pokud to tedy nechtějí posílit, což by parlament určitě přivítal. Já úplně nevím, proč by se o tom měli tak dlouho eh, bavit. Pokud to chtějí rozředit ještě víc, protože musím přiznat, přestože jsem se držela toho, co říkal Jan Albrecht, tak jsem schválila ty kompromisní návrhy eh, vyjednané parlamentem a to velmi neochotně, protože jsou tam pořád ještě velmi velké mezery té úrovni ochrany a já mám pořád velké pochybnosti. A pokud teď rada ještě přemýšlí o tom, že to dále rozředí, toto stanovisko, tak eh, to, v tom případě já už bych eh, pro nějaké takové stanovisko hlasovat nemohla. Já si myslím, že oni se musí přiblížit stanovisko parlamentu a ne se tomu vzdálit a proto bych eh, velmi silně chtěla radě navrhnout, aby urychlila své jednání eh, a přiblížili se postoji parlamentu. Děkuji, Sofie Cornelia. Děkuji. Já eh, myslím, že máme za sebou už dlouhou cestu, kdy jsme se dohadovali dva půl roku o těchto věcech. Teď jsme se dostali do bodu, kdy jako parlament jsme skutečně schopni říci, že máme nějaké stanovisko a teď eh, má ten úkol před sebou eh, rada. Je to podle mě skandál, že není možné vůbec, eh, nebo že rada nám není schopná vůbec říct ani nějaké začáteční datum zahájení trilogu nebo něčeho jako podobného jednání. Je to podle mě zdržovací taktika mm. a upřímně řečeno eh, musím říci, že jsem zklamaná tím, co řekla rada, protože eh, je ostudné, že jsme se museli vyptávat. Eh, myslím, že ta odpověď byla velmi kryptická, s tím si nedá moc pracovat. Já bych byla mě překvapuje, že někdo je schopný říkat, že ta směrnice není potřebná. Napomínám si, že pan Juncker řekl, že u TTIP vlastně nepotřebuje integrovat ochranu údajů, protože u TTIP je potřeba dodržet evropské normy a potom je tady balíček na ochranu osobních údajů, který je potřeba aplikovat a tím pádem eh, s tím není potřeba nic dalšího dělat. A podobně je to s tou aférou NSA. Všichni se nám ve světě smějí, že tolik času pracujeme na tom balíčku datovém a rada není ochotná upustit od svých výhrad. Myslím, že přesvědčit někoho, že je potřeba taková úprava, je směšné. Myslím, že by konečně rada měla jmenovat nějaký konkrétní datum trialogu a ne se s námi hrát na hádanky a neustále zdržovat eh, další práci. Cornelia, um... Děkuji, Cornelie. Nora? Žádala si o slovo? Ne. Nebudu dávat slovo lidem, kteří o to nepožádali. A teď je na řadě Joseph. Asi se budete myslet, že jsem zaměřený proti vaší skupině. Omlouvám se. Napřed, Brigit. Víš, proč to tak je? je to proto, že vlastně všichni koordinátoři teď byli nahrazeni a ty jsi eh, ta jediná. Já už jsem to říkal na schůzce koordinátorů. Já jsem tady pořád. Jsi ještě jediná koordinátorka, která tady zůstala. Ale ne, že mi to teď odečteš z mého času. Já bych chtěl začít jedním citátem. Slova tady jsou, mě chybí, ale víra v ta slova to, že rada to zdržuje kvůli tomu, že si nedokáže rozmyslet o tom, jestli stačí nařízení nebo je potřeba i směrnice, tak to je nesmyslné. Já si myslím, že rada už mohla být o kus dál, kdyby nestravila e, zbytečné týdny tím, že e, by říkali, že vlastně žádné nařízení nechtějí, protože to je ten hlavní bod. Rada to to nařízení nechce členské státy ještě pořád nepochopili, že my potřebujeme velmi nutně nařízení, protože musíme mít v Evropě jednotné standardy pro občany a pro trh. A to je ten hlavní konfliktní bod. A pokud teď někdo eh, říká, že možná, že to bude v roce 2015, tak si říci ještě jednou, že nemáme už čas. Eh, všechny ty věci se ubírají Eh, velkým tempem dopředu. Eh, už ty věci nám teď, o kterých my jednáme, eh, jsou dávno minulostí. My nemáme už žádný čas. A musíme mít pro naše občany ochranu osobních údajů, potřebujeme to také pro to, abychom mohli jednat se třetími státy a potřebujeme také směrnici na ochranu údajů v justiční oblasti je směšné eh, říkat, že to má být eh, národní kompetence. Dnes dopoledne jsme hovořili o spolupráci policejních a justičních orgánů v Evropě, ale jaká pravidla tady proto potom mají platit? jeden eh, to zpracovává ta data, které od někoho dostane takto, jiný jinak, jeden to považuje za důvěrné, druhý ne, někdo s tím zachází rychle, někdo pomalu. A tak to přece nejde. Potřebujeme mít nařízení, potřebujeme i tu směrnici a musíme ještě v tomto roce Eh, začít pořádně ta jednání s radou. Děkuji, eh, Birgit. A teď eh, pan Bony a potom by Josef. Teď Fernando. Thank you, Claude, in consideration. Děkuji, Klode. Vzhledem tomu, kolik je hodin, to zestručním, protože to, co chci říci, je potvrdit eh, to, že eh, výbor LIBE chce i nadále pracovat na tomto relevantním balíčku pro ochranu údajů a já si myslím, že pro nové poslance to je dobrý signál. Eh, my jsme pracovali opravdu hodně a to celé roky, v podstatě celý minulý mandát proto, abychom podpořili základní hodnoty a práva, která jsou v Chartě základních práv a v Lisabonské smlouvě. A ukázali jsme, že Evropský parlament je skutečně seriózní, pokud jde o tyto hodnoty. Je to skutečně zákonodárná instituce a já si myslím, že to je výrazný pokrok, protože v Evropě se hodně mluví o základních právech a my se za ně stavíme ale ono nejde jenom o to ukázat náš závazek a své odhodlání, ale je třeba si uvědomit, že některé záležitosti eh, jak si nevedly nikam, táhly se celé roky a je mi to skutečně velice líto, ale je to je otázka horizontální směrnice o potírání diskriminace. To v podstatě nedospělo nikam. Totež platí pro transparentnost, přístup k dokumentům. Opět se to táhlo roky. Ačkoliv výbor Libe se o problematiku velice zajímal, přesto jsme na konci tunelu neviděli žádné světlo. A myslím si, že nesmíme dopustit, aby se to též stalo s palíčkem na ochranu údajů. Evropský parlament musí udělat maximum, aby osvětlil celou problematiku těm členským státům, které zatím brání dokončení eh, celé dohody a snaží se zablokovat společný postoj. Takže je potřeba začít dosažením společného postoje, ale měli bychom mít eh, dále Samozřejmě, že nařízení je ta důležitá věc, ale směrnice je pro členské státy rovněž důležitá. Takže je velice důležité a je dobře, že jsme se přiblížili mm, řešení problematických míst v nařízení, ale měli bychom udělat to též u směrnice. To znamená jasně si říci, co jsou ty problémy, které je potřeba Eh, vyřešit, rozklíčovat. A tyto záležitosti potom musí parlament zblízka sledovat, musí pečlivě sledovat, jakým způsobem je řeší rada a pečlivě je sledovat taky během trialogu. Ano, určitě je mm, potřeba zajistit tu včasnou, včasnost legislativy. Nyní pan Body. Děkuji, já jsem novým poslancem v parlamentu, ale za rok, poslední rok a půl jsem odpovídal jako ministr za digitalizaci a v Polsku jsem se tedy této směrnici i nařízení věnoval. Domnívám se, že jsou to klíčové dokumenty, na kterých musí Evropa dále pracovat. Nyní chci říci za prvé, že je možné udělat dva závěry z jednání říjnové rady. Vyplývají z toho úkoly pro Evropskou komisi pro roky 2014 až 2019 a e, jasně se tam říká, že rok 2015 je nejzaší termín pro schválení tohoto nařízení. Za druhé, nedosáhneme asi souhlasu úplně napříč politickým spektrem, pokud jde například o dohodu o volném obchodu, pokud nebudeme schopni regulovat převody údajů v rámci Evropy a zajistit ochranu soukromí. Není důležité, co nakonec bude v kterém dokumentu, ale je třeba jasně vyslat signál voličům. Pokud chcete, aby Evropa byla konkurenceschopná, aby měla náskok v oblasti zpracovávání údajů, což je důležité pro řadu oblastí, tak musíme dosáhnout schody a najít konsenzus pro podniky na straně jedné a jejich eh, zájmy skloubit s očekáváními občanů. Závazky, pokud jde o implementaci do roku 2015, budou takovou zkouškou důvěryhodnosti evropských institucí, včetně Evropského parlamentu, Rady a komise. Konkrétní termíny, konkrétní harmonogram je zde tudíž klíčový, takže nechápu, že zástupce italského předsednictví se vyhnul tomu, že by eh, stanovil konkrétní lhůtu. Samozřejmě, že můžeme práci lehce odložit, ale nemůžeme eh, přece říci, že nemáme představu o tom, kdy eh, vůbec skončí. To je skutečně zajímavé, říká pan předseda, vyslechnout si názor člověka, který se v praxi zaobíral touto problematikou. Eh, Josefa nakonec určitě zařadím na, na seznam a vlastně teď už eh, je asi na řadě. Děkuji. Já myslím, že celá tato diskuze je eh, nepříliš užitečná. Já si myslím, že tady nemáme žádné příklady dobré praxe, tak jako v jiných oblastech myslím, že to prokazuje, že ta spolupráce mezi evropskými institucemi nefunguje, nebo nefunguje, když nemyslíme komunitárně, nebo když eh, se k tomu přistupuje mezivládně. Je také pro mě překvapením, když eh, eh, někdo nedbá na hospodářskou situaci, na to například na veletrhu CB, Vanovru, Eh, prakticky celý soukromý sektor řekl, že potřebujeme velmi naléhavě ochranu osobních údajů. Ten soukromý sektor už k tomu zaujal velmi jasné stanovisko a čeká na nás, na to, abychom my s tím něco udělali jako zákonodárci. Ehm, takže mě eh, trochu udivuje, eh, že když se neformálně bavíme s různými zástupci tak eh, mnozí z nich říkají, že vlastně vůbec neví, jak to celé funguje, že eh, a mě tedy trochu udivuje, že to jsou lidé, kteří by měli minimálně aspoň číst noviny a tam se o tom člověk může dočíst úplně normálně a nejsou schopni eh, rozhodnout. A další věc, Eh, jde tady o členské státy. Já si myslím, že tady jsou členské státy, které mají zájem na tom, aby se co nejrychleji v Evropě přijalo nějaké řešení a možná, že bychom mohli konkrétně říkat, které členské státy to záměrně zdržují a které spíše tlačí na to, aby tato hra už konečně skončila. Myslím si také, že toto zdržování a otálení a ta nedělání politika nám přivodí velké škody v digitální oblasti, protože eh, nám tím eh, uniká, uniká řada věcí, které bychom mohli upravit my a potom eh, se toho ujme někdo jiný a nám Evropanům to škodí. Děkuji, Ana, jenom velice rychle. Děkuji. Já se myslím, že by bylo zajímavé, kdyby ty přísliby, které dala komise a na druhé straně také Spojené státy, jejich ministr spravedlnosti, kdyby tyto sliby byly skutečně naplněny, ale já se obávám, že tomu nemůžeme věřit, dokud věci neuvidíme vidíme, že i naše vlastní rada trochu ustupuje z toho, co již bylo dosaženo, takže skutečně zapotřebí nejprve vidět konkrétní výsledky. Myslím si, že v této souvislosti, za této situace, máme tady ten termín, který zmínil pan Bonny. Myslím, že to není žádná výhoda nespatřuji v tom žádnou eh, výhodu, jinými slovy musíme na celé problematice ochraně údajů dále pracovat, protože to je nesmírně důležitá věc pro naše občany. Je to důležité z legislativního hlediska a má to dopady samozřejmě i na Spojené státy. Musíme tedy spolupracovat více, ale nejenom s americkou vládou a s kolegy v kongresu, ale musíme pracovat také více s americkými organizacemi občanské společnosti, protože to mohou být právě oni, kdo ochrání naše zájmy a zájmy evropských i amerických občanů před nevhodným zasahováním do jejich práv. Děkuji, já bych ještě vyčlenil rád trochu času Janovi, aby mohl zareagovat, tak je jasné, že tady dochází e, k různým názorům a kolegové se vyjadřují velmi silnými slovy, což je jasné, protože se problematice věnují dlouho, ale e, Josef správně poukazoval na určité strategie členských států, jak postoupit e, ku předu. Je tady cítit určitá netrpělivost, nedočkavost, Pro nás, pro náš výbor je to eh, velice důležitá problematika, takže může nás informovat o tom, co můžeme v září čekat. Děkuji. Nejprve chci říci, že nám bylo od začátku jasné, že to, co se tady děje, není kvůli žádnému třetímu státu, ale že jde o nás a my sami rozhodujeme o vlastním právním rámci. To je důležité si uvědomit i kvůli již zmíněné dohodě o transatlantickém partnerství. Tu vítám a možná se shodneme, že nově zvolený předseda komise řekl, že o ochraně údajů se v tomto rámci nebude vyjednávat, protože my v tuto chvíli reformujeme náš vlastní rámec a že je důležité při něm zohlednit také zájem našich vlastních podniků, firm, protože, jak řekl Josef, je třeba si uvědomit, že tuto chvíli jsou naše podniky v konkurenční nevýhodě oproti podnikům eh, z třetích zemí, které přicházejí na evropský trh a mohou si snadno zvolit jurisdikci jednoho z 28 členských států, eh, založit se tam v podstatě jenom papírově eh, firmu a začít nabízet služby evropským spotřebitelům. Takže jde o eh, záležitost, kde se snažíme zajistit právní jistotu a zajistit také důvěru občanů v to, že nedojde k ohrožení a omezení jejich práv a standardů. A na druhé straně je třeba dosáhnout harmonizovaného jednotného rámce po celé Evropské unii. A myslím si, že tohoto je možné dosáhnout eh, Jenom pokud budeme pokračovat v naznačené cestě, pokud dosáhneme koncenzu a já doufám, že podobný postoj zaujme také Rada. A jedním z důvodů, proč teď v Radě narážíme na problém, nebo vidíme tam problémy, tak je to, že se tady objevily otázky zcela vytržené z kontextu které se snažily odklonit od té myšlenky vytvoření jednotného eh, rámce. To znamená o přesměrovat tu diskuzi úplně jiným směrem, než o který usiloval Evropský parlament. Došlo ke spochybnění eh, článku 8 Charty základních práv, což znamenalo, že nebude docházet žádnému zpracovávání údaje, buď to bez souhlasu, ke zpracování nebo bez zákona pro takové zpracování, ale těžko najít eh, zpracování údajů, které by toto nesplňovalo, což řekl parlament již v roce 2011 ve svém usnesení. Takže kdybychom se s tímto mm, návrhem spokojili, a to byl návrh eh, nepříliš smysluplný, tak jsme možná dosáhli rychlého souhlasu eh, v radě. Směrnice 9546 se řešila čtyři roky a komise hned na začátku předložila vlastně úplně nový návrh. To je třeba si připomenout a pak to trvalo o to déle. Ale jak říkal Axofos a další, ještě čekáme, že proběhnou trialogy a pokud rada převezme postoj Evropského parlamentu, tak mě vlastně ty čtyři roky čekání nevadí, ale obávám se, že to nenastane. Je třeba, abychom se všichni sešli a to je možné vlastně jedině v rámci trialogu. Tam je potřeba eh, zahájit věcnou diskuzi. My jsme otevření, opakovali jsme, že chceme pomoci překonat nedořešené otázky, překonat nedorozumění z počátku celého procesu, o těch dobře víme, my sami jsme se poučili z celé řady věcí, byla tam, byly tam stovky článků, vše bylo velice komplikované a ne každý se hned na začátku plně zoriento, zorientoval, ale teď si myslím, že už je na čase naplnit naše um, sliby a pokud uh, se to podaří, budu velice rád. Možná sekretariát vašeho výboru nebo pan předseda by mohl pozvat eh, některé ministry nebo ty ministry, kteří mají určité problémy s postojem Evropského parlamentu. Budeme velice rádi, kdyby eh, byli ochotní přijít a vést s námi diskuzi. A mezi tím by rada tedy mohla pracovat na problematice a mohlo by dojít ke zblížení našich postojů. Paní Laustin bude zpravodajkou pro směrnici, to je dobrá zpráva. A ještě jednou zdůrazním, že my to chápeme jako balíček. Je potřeba řešit tyto věci společně, jako jeden balíček. Nebylo by dobré eh, nezajistit minimální standardy v kterékoliv eh, oblasti. My usilujeme například o evropský vyšetřovací příkaz a tady můžeme říci, že parlament eh, věřil tomu, že budou schváleny společné standardy, následně budou schváleny tyto standardy pro ochranu eh, údajů a že tím se zlepší vlastně i situace pro ten vyšetřovací příkaz. Takže myslím si, že nyní by členské státy mohly říci, parlament nám ukázal ochotu k posílené spolupráci, projevil důvěru ve členské státy, že připraví standardy, takže i my se musíme chopit své odpovědnosti. Ještě bych řekl, že co nejdříve po letních prázdninách se sejdeme se stínovými zpravodaji, já a paní Laustin, a uvidíme, jak rychle se budeme moci posunout dále. Děkuji. Děkuji, Jane. Takže máme společnou strategii k tomu balíčku, k provádění kritérií. Naši koordinátoři to tady všechno teď eh, slyšeli, což je důležité. A vrátíme se k tomu v září, nejpozději v říjnu Samozřejmě mezi tím proběhnou vámi zorganizovaná zasedání stínových eh, zpravodajů a musíte ehm, umožnit také přítomnost koordinátorů, jak asi víte. Takže děkuji za tuto diskuzi a děkuji také kolegové, že jste se přidrželi řečnické doby. Tím pádem eh, jsme mm, nejsme ve skluzu s programem jednání. Teď eh, se dostáváme k bodu, který budeme projednávat za zavřenými dveřmi. To znamená, pokud jde... Sofie, nedívej se prosím na mě tak. Eh, to znamená, že tady mohou zůstat poslanci a mohou tady zůstat také pracovníci jednotlivých politických skupin. Sophie, don't give me a hard time. It's my first day. You know, you're gonna... Sofie, nekomplikuj mi život, tohle je můj první, první den, tak mi to nekomplikuj. Sofie, ještě tě čeká dalších pět let. Já chci říct do zápisu, že jednoznačně nesouhlasím eh, s tím, že otázka eh, bezpečného přístavu Safe Harbor se bude projednávat za zavřenými dveřmi. Myslím si, že předsednictvo výboru se mělo zeptat, eh, písemně zeptat komise, zda je něco takového možné. To by bylo totiž v souladu se současnou judikatorou o transparentnosti. A nedůvěrnost je možná pouze, když je k tomu nějaký řádný důvod, ale já žádný takový eh, důvod tady nevidím, protože nejde o vyjednávání, zákonodárný prostor. Zkrátka je to možná jenom pro někoho mm, trapné, zahambující a proto k tomu došlo. Takže já eh, žádám, aby nám komise toto písemně zdůvodnila. Já jsem to již předvídal, ale jestli je to jenom kopie toho předchozího, tak to není opravdu eh, důvěrné. Ne, to je můj dokument. A teď trochu vážněji. A nadnesl to jeden z našich koordinátorů. A v podstatě Učinili jsme výjimku ohledně Safe Harboru na tomto konkrétním zasedání, nicméně v září si přejeme takové přesnější pokyny. To, ne, to tedy nebude neveřejné eh, zasedání, protože čím dál více koordinátorů si myslí, že by to nemělo být neveřejné, ale zase někteří si myslí, že je tu odůvodnění, proč je to neveřejné zasedání. Takže dnes to bude tak, ale do září si tu přejeme mít jasné pokyny. Nicméně to prostě vyplývá z rozhodnutí koordinátoru. My to opravdu bereme vážně, nepřejeme si, aby to přetrvala tady ta eh, situace s tím, co je a co nemá být neveřejné zasedání. Já to jenom dokončím. Právě ta záležitost, jako je otázka Safe Harbor, je to kontroverzní záležitost, takže opravdu si mnozí myslí, že by to uh, nemělo být eh, neveřejné. My si přejeme toto dokončit, určitě by to tak nemělo pokračovat v průběhu mandátu. Takže prosím, věřte mi, důvěřujte mi, přejeme si tu mít do září opravdu ty jasné pokyny, kdy to budeme projednávat s komity. Můžete to takto přijmout? Já vám rozhodně důvěřuji a mohu se vypořádat s tou dnešní výjimkou, ale uh, Není to jenom o tom, jak na to nahlížejí koordinátoři, jak nahlížejí na transparentnost. Transparentnost je prostě pravidlo. Máme smlouvy, máme legislativu a to nemůžeme eh, ignorovat podle toho, jak oni si přejí. A tedy je to o občanech, netýká se to mě nebo vás. Oni mají právo vědět a my tímto právě vylučujeme občany. Já vám důvěřuji, pane předsedo, pokud mne vyslechnete. Takže takto zamítáme občanům jejich právo prostě tím, že řekneme, že si koordinátoři myslí, že by to tak nemělo být. Ale ne, oni prostě tak rozhodli. Ale proto by to mělo být odůvodněno. Ano, já jsem převzal tu zodpovědnost, oni učinili rozhodnutí a předložím něco i písemně. My si přejeme mít do září, do zářivého setkání jasné pokyny pro celý výbor Můžeme tedy nyní pokračovat, prosím. Celá ta myšlenka tady toho byla, abychom příliš nezmátli ty nové členy, kteří už i tak určitě se tom cítí zmatení.